Dobré ráno na schůzi IMCO. My dnes začneme prezentací účetního dvora, zvláštní zpráva rok 17, dovozní e, e, pro postupy, nedostatky právního rámce a e, dopady na finanční zájmy EU. Účetní dvůr je významný orgán. Já tady vítám pana Pětr Russo, který nás seznámí se svou prezentací. Eh, tato zpráva přichází přesně včas v, při, v rámci přípravy legislativní práce o celních eh, zákonech a eh, nadcházející změna celního balíčku, eh, kterou máme nyní na programu, tedy bude, bude eh, moci vycházet právě z těchto významných informací, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Signor relatore. Vážená paní předsedkyně, členové výboru IMCO. Především bych vám chtěl poděkovat za zájem, který věnujete naší zvláštní zprávě. Jako člen eh, účetního dvora jsem velice rád, že vás mohu seznámit eh, s připomínkami, které jsou zabudovány do, tohoto, do této zvláštní zprávy. Jedná se o nedostatky a o eh, neefektivitu, které by mohly poškodit zájmy Evropské unie. Roku 2018 EU bude oslavovat 50. výročí celní unie. Celní unie sebou nese absenci eh, cla mezi členskými zprávy a eh, celní společné právo z hlediska vývozu do třetích zemí. I když vnitřní hranice byly zrušeny pro usnadnění volného pohybu zboží, zboží, které pochází mimo území Evropské unie a vstupuje na území Evropské unie, je podrobováno celní kontrole a případně se platí clo předtím, než se dostane do volného oběhu v EU. Celní poplatky představují mm, důležitou součást toho, čemu říkáme tradiční vlastní evropské zdroje a samozřejmě je to také významný zdroj příjmů pro rozpočet EU. V roku 2016 vlastní zdroje představovaly 14 celkových příjmů Evropské unie. Celková částka přibližně 20 miliard eur. Dovozci se mohou eh, rozhodnout, eh, že se budou snažit eh, nějakým způsobem podcenit hodnotu svého zboží, například nahlásí nesprávnou zemi původu a nebo změní kategorii, do které jsou zařazovány mm, tyto produkty. Úniky mm, v podstatě mm, zvyšují rozdíl mezi příjmy a teoretickými odhady, které by měly pocházet z těchto cel. A to musí být pak kompenzováno vyššími příspěvky z hlediska eh, jednotlivých členských států. A nakonec je to vlastně eh, evropský poplatník, který musí toto zaplatit. V zvláštní zprávě účetní dvůr ověřoval, zda komise vypracovala eh, správné postupy z hlediska dovozu tak, aby byly ochráněny finanční zájmy EU. Také byly realizovány audity na základě návrhu, který byl definován během zasedání eh, parlamentní výboru roku 2015. Bylo stanoveno, že budeme mít eh, audit, který se jmenuje Pustom, do roku 2020. Budeme se zaměřovat na hospodářský rok 2016 a Mezinárodní výbor také rozhodl, že bude ještě realizovat audit ohledně finančních zájmů a celních poplatků. Účetní dvůr navštívil Španělsko, Itálii, Rumunsko a Spojené království. Ten výběr těchto států, které jsme navštívili, vycházel z kritérií rizik. Příspěvky jednotlivých členských států eh, to bylo jedné kritérium, potom podceňování nebo snižování celní hodnoty. Dále jsme vycházeli také eh, z jednotlivých výsledků kontroly posteriory. Útvary komise byly také začleněny do těchto konzultací. Spolupracovali jsme s generálním ředitelstvím eh, pro celní poplatky, pro rozpočet, dále jsme spolupracovali s OLAFem a také z Mezinárodní celní organizací. Účetní dvůr zaznamenal, že v tom současném systému se mm, nepříliš podporují tyto poplatky dovozu. Zatím nedošlo k žádnému stanovení odhadu rozdílů. Od roku 2013 Evropský parlament už vyzýval komisi, aby soustředila údaje, které se týkají rozdílů vybraných cel a DPH. Ale zatím komise na to nereagovala. Je důležité učinit takovýto odhad těchto rozdílů, protože by to usnadnilo zacílenější celní kontroly. Účetní dvůr také zaznamenal, že členské státy nerealizují příliš horlivě tyto kontroly. Komise by měla upozorňovat členské státy na e, tuto nutnost, zvláště v případě administrativních chyb. Eh, členské státy nerealizují eh, celní eh, kontroly. Dále bylo také konstatováno, že je tady neúčinný přeshraniční evropský systém. I zde je prodlení. Máme program Customs a Herkul, to jsou e, programy, které by měly upřednostňovat spolupráci mezi členskými státy, ale tyto programy nebyly plně efektivní, tak aby zajistili, že celní zprávy budou postupovat jednotným způsobem z hlediska celního práva. Účetní dvor také zaznamenal, že tady je absence jednotných kontrolních postupů dovozů a to může mít za důsledek, že se snižují příjmy z celních poplatků a e, také mm, může docházet k tomu, čemu říkáme custom shopping. To znamená, že dovozci si vybírají ty slabší články z hlediska dovozu. Jsou členské státy, které činí méně kontrol při vykládce a to samozřejmě přitahuje dovozce. Je to zvláště výrazné v případě kontrol, které souvisí eh, s nižšími hodnotami textilních výrobků a bod z Číny. Členské státy, které nerealizují tuto kontrolu při vykládce, přitahují eh, tyto dovozce. My jsme konstatovali, že potenciální ztráty v tomto ohledu z hlediska DPH které právě souviselo s podceňováním hodnoty textilu a bod do Spojeného království z Číny, představují asi 2 miliardy eur eh, od roku 2013 až 2016. Analýza těchto celních kontrol nás upozornila na další eh, neefektivní postupy, zvláště z hlediska Mm, snižování celní hodnoty, špatný popis produktů a špatné zařazování do celních tarifů. Skutečný původ zboží může být také eh, modifikováno při jednotlivých překládkách během transpitu anebo při skladování, dočasném skladování tohoto zboží anebo při padělání dokumentů. Eh, existují na internetu společnosti, které jednoznačně nabízejí tyto eh, podvodné postupy překládek zboží. Dále máme situace, kdy máme úlevy nebo zrušení celních poplatků. A v tomto smyslu účetní dvůr také konstatoval, že nepostačující kontroly mohou vést k tomu, že, se a, že je zde absence placení celních poplatků, zvláště při nákupu zboží online eh, z neevropských zemí. Máme důkazy ohledně elektronického obchodování se Spojeným královstvím a tady jsme konstatovali, že dochází k masivnímu snižování hodnoty zboží eh, z Dálného východu a z USA. Je to v vlastně mm, desetkrát, až desetkrát nižší hodnota byla konstatována, než je skutečná hodnota tohoto zboží. My jsme zaznamenali také nedostatky z hlediska dodržování norem a neefektivní kontrolu z hlediska dovozu. To vše poškozuje finanční zájmy členských států. Sformulovali jsme doporučení na adresu Komise a členských států tak, aby se posílily normy, Účetní dvůr tak vyzývá komisi, aby vypracovávala pravidelné odhady eh, rozdílů od roku 2019, tak aby se z toho dali vyvodit operativní důsledky. Dále je nutné posílit národní celní orgány a důležité je také eh, revidovat postupy pro mm, vybírání těchto celních poplatků. Celní unie by měla zajistit trvalost finančních zdrojů Evropské unie. Je nutné, aby zde docházelo ke komunikaci mezi jednotlivými orgány a aby postupy byly jednotné z hlediska členských států, co se týče revize celních předpisů počínaje roku 2019. Zvláště, aby celní prohlášení eh, a jejich znění bylo povinné. Je nutné také mm, čelit nedostatku kontrol, eh, které jsme konstatovali. Zde je nutné také zlepšit hierarchii z hlediska postupů. A co se týče elektronického systému, eh, který propouští zboží do volného oběhu, i zde je nutné eh, dávat pozor zvláště na zboží, které má eh, hodnotu nad 50 eur. Je nutné bojovat také proti eh, podvodům ohledně zboží, které je prodáváno nebo dováženo elektronickým způsobem. To jsou doporučení paní předsedkyně, ke kterým jsme dospěli. Jsem vám plně k dispozici a děkuji vám za vaši pozornost. Děkujeme vám za tuto opravdu alarmující zprávu ohledně nedostatečné implementace unijního celního kodexu a nyní dávám slovo kolegům. Andreas Šváb má slovo, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, pane Ruso, víte, že máme velmi dobré vztahy s účetním dvorem nejenom proto, že pan Lejny, náš bývalý kolega, se také připojil do vaší organizace. Děkuji za vaši prezentaci a nebudu eh, rozvádět příliš tu zprávu, kterou jste nám dal. Myslím, že je velice nápomocná. Náš výbor už několikrát Ehm, poukazoval na to, že došlo k rozhodnutím, které zlepšují fungování ehm, celní zprávy, eh, ale bohužel implementace je nedostatečná a to je neakceptovatelné. Už roky na to čekáme a já jsem se tady účastnil těch schůzí, kde jsme hlasovali pro modernizovaný celní kodex, který neuspěl po letech, potom to byl unijní kodex. Lidé mi říkali, že je velmi nepravděpodobné že to, co vy jste tady právě říkal, bude opravdu připravené k implementaci. A vrátím se k tomu, co jste říkal že digitalizované systémy, které členské státy jsou povinné instalovat, zatím nejsou připravené, nejsou ani nakoupené a není pravděpodobné, že budou k dispozici. Takže já bych se chtěl soustředit dneska pouze na tuto otázku a sice, co si myslíte o připravenosti členských států a jejich technických systémů na okamžik, kdy Evropský celní kodex vstoupí v platnost a e, co, jak na tom co, co si o tom myslíte? Děkuji a nyní Nikola Dante za SND. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat panu Ruso za tu dnešní zprávu, ale hlavně za práci, kterou realizuje Evropský účetní dvůr. A já myslím, že to jde ruku v ruce také s tím, co se objevilo ve zprávě OLAFu, která ukazuje, eh, do jaké míry ten eh, náš jednotný trh, kde si přejeme samozřejmě, aby existovala jednota, je trhem, eh, kde spíše fungují pravidla volného obchodu a kde se neuplatní jasná pravidla. Já si myslím, že v tomto rámci všechny tyto slabiny se tady objevily. Ano, kontroly jsou naprosto nepostačující. A je tady celá řada padělaných výrobků, které jsou uváděny na trh. A e, uniká celá řada zdrojů, které náleží e, evropským občanům. Je tady nekalá soutěž a to je důležitý bod, na který bychom se měli soustředit v naší práci, tedy my v Evropském parlamentu, ale také v Radě. Protože mm, záležitosti e, celních sankcí jsou ještě zablokovány na úrovni rady. V každém případě by to měla být prioritní záležitost, kterou bychom se měli zabývat. Jakmile budeme mít příští balíček ohledně dohledu nad trhem, tak bychom měli zavést skutečně učený systém, jehož součástí by byly kontroly také členských států, které eh, nenaplňují eh, pravidla kontroly a které neumažňují jednotnému trhu, aby se chránil před eh, těmito podvodnými postupy a které snižují zdroje. Vy jste hovořil o mm, nesprávných nebo falešných celních prohlášeních Hovořil jste o tom, že se snižovala hodnota podvodným způsobem u zboží v porovnání se skutečnou hodnotou z hlediska dováženého zboží. A já si myslím, že lidé, kteří eh, jsou zodpovědní za eh, toto, by měli zaplatit za tyto postupy. Pane Rusoj, já bych ještě řekl, že včera jsme na zasedání koordinátorů hovořili o této problematice a řekli jsme si, že náš výbor by se měl více zabývat celní problematikou. Není to možná tak zajímavé téma, ale je to strategicky důležité pro vyváženost jednotného trhu. A možná bychom měli zpracovat určitou zprávu na toto téma. Včera jsme o tom hovořili na koordinátorech. Děkuji, Nikolo, a než dám slovo Katry Stali, chtěla bych poz, eh, přivítat eh, studenty z administrativní univerzity v Kélu, které pozval Andreas Schwab, takže vítejte mezi námi. Catherine, you have the floor. Katrin, máte slovo. Děkuji za vaši prezentaci. Je to děsivé, ale poučné. Podfinancovaný systém IT, to jsme si vědomí v některých zemích, když jsme hlasovali nejprve pro nový celní kodex, pak po, nejprve ten první, pak nový a tak dále, je opravdu důležité se na toto soustředit. Co se týče Eh, menšího počtu kontrol, které přitahují více dovozu, třeba co se týče Spojeného království a zprávy eh, OLAF o čínském textilu a podobně, dvě miliardy eur od roku 2013 do roku 2016. Můžete vysvětlit, nebo může, myslíte tím, že Spojené království má méně celních kontrol a proto to čínské zboží přichází přes Británii, takže by to mohlo znamenat, že až Británie opustí Unii, co to bude znamenat do budoucna v této věci? Ztratili jsme dvě miliardy pro evropskou ekonomiku, což je škoda. A já jsem e, slyšela, nebo četla jsem ve skotském text, e, eh, tisku, že velké obavy vyvolává produkt, který přišel na trh, nějaký mag- magnetický výrobek pro děti, který obsahuje desetkrát více nějaké látky, než by měl, arzénu, eh, než by měl a, a tato hračka tedy, která obsahuje nebezpečný arz, arzen, ale já se domnívám, že tato hračka bude k dispozici všude v Evropě a, a bude ohrožovat eh, evropské děti. A je to prostě jednoduchý příklad eh, výrobku, který je na trhu, který se prostě nestáhnul a jak je to možné, že se prodává všude v Evropské unii. Takže to, co my tady děláme v tomto výboru, to znamená zajistit ten e, celní kodex, který jsme přijali, ten samozřejmě musí být implementován řádně. Děkuji, Katrin ve své funkci bych chtěla opravdu moc poděkovat panu Rusovi za jeho alarmující zprávu. A chtěla bych jenom říct, že ve Švédsku třeba teď řešíme stovky tisíc výrobků denně, které jsou dováženy z Číny, které jsou nezdaněné, bez DPH, ani bezpečnostní daň, protože to prodává platforma a ne eh, obchodní firma. To, oni jsou klasifikovány jako platforma, tudíž nepodléhají DPH, clům a bezpečnostním kontrolám. Takže chci opravdu říci, že ta situace je naléhavá. Země jako Švédsko se snaží dělat kontroly, ale tady dochází k exponenciálnímu růstu a ty výrobky stojí desetinu toho, co by stály v normálním obchodě v Evropské unii nebo na trhu v š- ve Švédsku. Má to naprosto devastující dopady na naši ekonomiku. A nyní dám slovo panu Rusovi, aby odpověděl na otázky, které tady zazněly, a pak dám slovo komisi, aby nás také mm, informovala. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Um... Já chci poděkovat členům parlamentu za velice eh, zajímavé otázky, které kladly k naší zprávě a také za doplňující otázky, které v podstatě tedy jdou eh, k jádru věci. Pokud jde o tu poslední otázku, dovoz nebezpečných hraček z Číny, Tady vlastně vidíte také relevantnost eh, celní kontroly. Celní kontrola neznamená jenom ochranu finančních zájmů a příjmů, nebo naopak tedy chybějících příjmů, ale také ochranu veřejného zdraví A bohužel a vlastně i ochranu veřejnosti před terorismem v posledních eh, letech, eh, protože i celní zpráva hraje důležitou úlohu v boji proti tomuto jo, eh, ohrožení veřejnosti. A teď k těm dalším otázkám. Vy jste se zcela správně soustředili na problém celního kodexu a jeho implementace. A tady je asi jádro celého problému. Nyní máme celní unii. To znamená, že všechna celní zpráva ve všech členských států musí postupovat jednotně, ale v reálu tomu tak není, protože celní kodex je sice důležitým nástrojem, ale rámec pro implementaci a prosazování celních postupů zůstává kompetencí členských států. To znamená, že v každém členském státu se setkáváme s různými postupy, interpretacemi, pro, prosazováním stejných obecných pravidel a to má ten dopad, jaký jsme viděli ve zprávě. Pro Spojené království ten dopad byl takový, že některé audity a kontroly nebyly prováděny úplně uspokojivým způsobem. A to vedlo k tomu, že dovozce z, blízka, z dálného východu, z Číny a podobně, měli možnost se vyhýbat legislativě Evropské unie a nepřispívat do rozpočtu. V tomto stádiu asi by pomohlo posílit koordinaci výměnu informací a přiblížit fungování jednotlivých národních celních zpráv. Samozřejmě implementace celního kodexu je na bázi administrativní spolupráce prostřednictvím evropských programů, které jsou tedy vlastně k tomu určeny. Tady pak má komise přímou zodpovědnost za prvé za monitorování těchto postupů, a za druhé také za financování, efektivnější financování tohoto problému. Uh, Pokud jde o dopad Brexitu na otevřený případ, který řešíme ve Spojeném království, na to vám nemohu odpovědět. Protože všechny problémy, které souvisí s Brexitem, jsou víceméně uh, politické povahy. A my, jakožto auditor, nejsme kompetentní k tomu, abychom eh, intervenovali. V tuto chvíli tedy není možné eh, činit jakoukoliv prognózu. Samozřejmě máme to už tedy, samozřejmě proskoumáme již zjištěné případy. A jestli paní předsedkyně budete souhlasit, předám slovo vedoucího, vedoucímu týmu, který vypracoval tuto zprávu, možná by rád něco ještě dodal. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o potenciální spoždění, k těmto spožděním dochází, protože ze strany členských států nejsou investovány dostatečné finanční prostředky do implementace. A tento trend bude pokračovat až do roku 2025 a proto navrhujeme, aby financování do informační technologie šlo prostřednictvím dotací, které jsou k dispozici pro celní zprávu. My dokonce tedy hodláme přeskoumat na vynaložené náklady na výběr cla a převzít tedy práce na tomto aspektu na sebe. Pokud jde o nedostatečné kontroly, to má dopad nejenom na vnitřní trh, protože tam je nespravedlivé, protože tam je vlastně tedy nespravedlivá situace. Máme obchodníky, kteří řádně platí clo a máme obchodníky, kteří se tomu vyhýbají. A to má samozřejmě dopad na fungování vnitřního trhu. Pokud jde o Brexit, po Brexitu se tu situaci podaří vyřešit. Protože my jsme identifikovali mnoho problémů ve Spojeném království. My jsme se vždycky snažili najít nejslabší místo v řetězci, to znamená, že jsme i v minulosti věděli o tom, že dovozci si vybírají země podle toho, jak Eh, striktní a je celní uspořádání, takže víme, že jednu chvíli bylo oblíbeným cílem Nizozemsko, nyní je to Spojené království a je možné, že dovozci v budoucnu budou hledat jiný slabý článek. Pokud jde o dovoz nebezpečného zboží, podle odstavce 76b zprávy eh, vidíme, že chybí restrikce v Spojeném království, protože Spojené království neaplikuje verzi 3 Tariku, aplikují Tarik 1, nebo možná tarif. A díky tomu je vlastně možné dovážet nebezpečné zboží. Děkuji. A nyní Evropská komise, pan Kermot, který je ředitelem ředitelství Taxud. Jistě nám řeknete, co, jak komise zareaguje na doporučení účetního dvora. Komise vítá tento konkrétní audit, který přišel ve správný čas. V rámci toho procesu modernizování a zeštíhlení celní legislativy a je to také dobrá připomínka toho, jak důležité je správně prosazovat celní pravidla. My můžeme dát k dispozici nástroje, ale ty musí být implementovány. Také tedy víme, že členské státy jsou zodpovědné za řádný výkon celních kontrol a tedy pracovníci celní zprávy eh, jsou vlastně na frontové linii těchto aktivit. Celní kodex, který by měl být implementován v tuto chvíli, si klade za záměr nejenom zjednodušení procesu, ale také posílení těchto procesů prostřednictvím harmonizací podmínek, pokud jde o autorizaci a také o mm, posílit tedy eh, postupy tak, aby byly robustnější a více založené na vyhodnocení rizik. To je velmi důležité. Vzhledem k objemu obchodu, který probíhá Vzhledem k tomu, že celní zpráva nemá možnost kontrolovat každou jednotlivou položku, která je dovážena, musí tedy tedy existovat určitá rovnováha a kontrola rizikových zásilek. Musím také říci, že komise nadále považuje za prioritní, aby eh, Spojené království neustávalo ve výkonu celních kontrol a odvodu eh, výnosů celních kontrol bez ohledu na to, jak dopadne případ, který šetří OLAF. Já vím a mohu říci, že spolupracujeme už se s OLAFem i s kolegy z ředitelství pro rozpočet. Vítáme také pozitivní prohlášení čtvrtletní zprávy, zvláště pokud jde o pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v jednotné aplikaci celního kodexu. Nicméně uvědomujeme si, že pořád ještě máme spoustu práce. A pokud dovolíte, pane předsedo, krátce pohovořím o doporučeních komise. Za prvé, tedy určitá mezera ve výběru cel. Tady komise neakceptovala doporučení pro výpočet e, výše této mezery, protože tedy tento výpočet, aspoň podle našeho názoru, není prováděn na adekvátním základě. Služby komise otevřely novou diskusi s našimi kolegy ze společného výzkumného centra, abychom zjistili, jestli k tomu lze ještě něco přidat, abychom zlepšili naše znalost toho, co se děje. Pokud jde o druhé doporučení, finanční podpora národních celních zpráv, Tady tedy probíhá velmi detailní proces, v rámci kterého řešíme, hodnotíme různé varianty a následně tedy se to odrazí i v našich úvahách o rozpočtu a víceletém finančním rámci. Třetí doporučení navazuje na do, něco, co už tu padlo, totiž důležitost e, IT systému pro celní zprávu. My jsme přesvědčeni, že jsou nedílnou součástí kontrolního mechanismu, který se zase opírá o harmonizované datové toky, což zaručuje eh, základní legislativa. V tuto chvíli nemůžeme slíbit nic konkrétnějšího v rámci z pohledu víceletého finančního rámce, ale je jasné, že je tu problém s financováním těchto moderních IT systému, který budeme muset řešit. Čtvrté doporučení je více technické povahy, to, jak by tedy mělo konkrétně vypadat, vypadat celní deklarace a my eh, tedy děkujeme za tato doporučení. Páté doporučení, které se týká mých kolegů v OLAFu, které bylo také přijato, samozřejmě pokud na to budeme mít dost zdrojů, ale my jsme tady ochotni oslovit naše obchodní partnery. Šesté doporučení eh, rozhodnutí BTI, to je něco, na čem pracujeme. A jakmile budeme mít dostatečný objem dat, začneme je zpracovávat. Pak je tu druhá část doporučení, která hovoří o tom, že určité záležitosti by měly být vyhodnocovány na celoevropském základě. My se zabýváme zatím tím, jestli je to vůbec možné. Proto toto doporučení zatím nepřijímáme. Je třeba tedy na jedné straně zvážit potřeby obchodu a na druhé rizika, které se, která jsou uvedena v této zprávě. Doporučení 7 je doporučení eh, finančních eh, korekcí do roku 2021. Komise je přesvědčena, že v tuto chvíli máme systém vymáhání pozdních pladeb, který jasně je takovou pobídkou pro členské státy, aby udělali vše co je nezbytné. Osmé a konečné doporučení se týká tří bodů. Za prvé, dodatečné, dodatečná data tady. Se na to díváme opatrně, hodně práce šlo do definice, jsme věnovali definici jednotlivých eh, elementů dat a teď potřebujeme holistický přístup ke zjednodušení těchto procesů, proto nechceme nyní legislativně upravit povinnost dodávat další data. Chceme nejprve vyhodnotit to, jak probíhá autorizace na úrovni členských států. Považujeme to však za velmi důležité. A k tomu chci dodat, že jedním z důležitých aspektů kontrolní filozofie je myšlenka, že existují autorizovaní ekonomičtí opera, eh, operátoři, kterým eh, celní zpráva věří a které nekontroluje tak často. A místo toho se může soustředit na eh, případy, na které upozorňoval i soud. Pak je to druhá část doporučení, která se týká tedy postupu podle pravidla 42. Vy jste také zmínila, že vlastně ve Švédsku máte starost eh, stoky zboží z Číny a my bychom chtěli pracovat na dalších aspektech elektronického obchodu, nebo tedy obchodu po internetu. Nyní navrhujeme takový, zavedení takového mini one-stop shop, tedy jednoho místa, které by umožnilo kontrolovat veškeré toky. Samozřejmě to se vyžádá ještě spoustu práce a my jsme ale odhodláni ji dokončit. A tím se dostávám k poslední části doporučení, kde tady vlastně je zboží podhodnocováno. A tady zase tedy jsme na toto téma eh, zahájili práci eh, týmu expertů a budeme se snažit eh, konzultovat s členskými státy, jaké mají nejlepší zkušenosti s bojem proti tomuto jevu a podle toho potom postupovat dál. Děkuji za tuto zprávu a doporučení, které komise akceptuje, bezodkladně začne naplňovat. Děkuji za konkrétní odpovědi na zprávu účetního dvora a nyní dám slovo panu Rusovi na závěrečné slovo. Děkuji velmi stručně. Děkuji vám znovu za zájem o naší zprávu. Zdá se, že vyvolala zájem. Um, půjde s vámi do hloubky. Uh, a domníváme um, se, že skutečně kromě obecných um, věcí jako nedostatky ve výběru cla a podobně, komise má v úmyslu pokračovat za obecné teoretické definice a možné ho návrhu, legislativního návrhu. A beru na vědomí, že komise v zásadě naši zprávu akceptuje a chce, zavazuje se zlepšit um, integraci celních zpráv. Děkuji panu Rusovi a účetnímu dvoru za zvláštní zprávu o dovozních postupech a právním rámci a neefektivnosti eh, uplatňování celního kodexu a jeho dopady na eh, evropskou ekonomiku. Takže nyní přistoupíme k hlasování, tak se ptám, jestli máte všichni své hlasovací karty. Dobrá, takže všichni máte hlasovací karty a hlasovací seznamy. Začneme s právou o e, nákupech online. E, budeme hlasovat o zprávě i, i eh, mandátu. Paskale, chceš slovo? Äh, ano, paní předsedkyně. Já bych v podstatě jenom na úvod k tomuto tématu řekl, že nyní v podstatě dva a půl roku pracujeme na tomto návrhu směrnice a dnes konečně se dostáváme k závěru první kapitoly, to je ta kapitola parlamentu. A vlastně jsme tady postupovali stejně nebo podobně jako v případě té digitální části a tady jsme měli velmi dobrou zkušenost také na úrovni výboru, co se týče spolupráce mimo jiné s Evelyn Gebhardt, tak abychom tyto věci odpovědně vyřešili. Takže teď se jedná o trialog, snažíme se vyjasnit tyto věci, aby byly užitečné jak pro spotřebitele, tak pro podniky. To je důležité. Je to také dobré pro digitální trh a je to dobré pro každého jednotlivého spotřebitele, který žije v Evropě. A já bych si přál, abychom dnes také dospěli k zodpovědnému řešení. To, co máme na stole, je vyvážený kompromis mezi všemi zúčastněnými stranami a podle mého názoru jsme získali a umožňuje to také podporu všech politických skupin. Já bych si přála, abych dostal silný mandát na jednání s radou, abych vybojoval ty věci, které parlamentu považujeme za důležité. A proto bych poprosil kolegy, aby mm, odsouhlasili tyto body tak, abychom získali velkou většinu, tak jako v případě digitalizace, tak, abychom byli posíleni a mohli bychom s touto silou vstoupit do trialogu. Bylo to bylo to obtížné, těžké jednání s partnery. Já jsem cítil tu otevřenost u všech zúčastněných stran a to se eh, odrazilo v kompromisech a pozměňovacích návrzích, takže již nyní děkuji Děkuji těm, kteří spolupracovali na tomto výsledku, který zde máme před sebou. A pokud se nám podaří to úspěšně odsouhlasit, tak speciálně pak poděkuji všem těm, kteří na tom pracovali. Thank you very much, Pascal. Děkuji Pascalu Arimontovi. Ano, prosím. Výjimečně chci taky vystoupit a chci poděkovat zpravodaji opravdu moc za velké úsilí. Ehm, trvalo to dlouho, bylo to těžké a způsob, jak komise s tímto postupovala, to nám všem zkomplikovala a obávám se, že za naší frakci že tady je, ehm, když komise neudělá dobře svou práci, tak my ty mezery zaplňujeme, ale bylo to opravdu méně, než Eh, jsou spokojivé a chci moc poděkovat zpravodaji za tu obrovskou práci. Děkuji Luci a Stínovi za, Stínova za SND. Eh, takže kompromisní návrh 7, kde pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Máme, eh, budeme přeskokovat, takže 80 na straně 7, 8, Kompromisní návrh 8. Máte to? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď přeskočíme na stranu 12. Kompromis 18. Pro? Proti? 18. Kompromisní návrh 18. Jste tu? Tak já na vás počkám. Dobrá, kompromisní návrh 18. Kdo je pro? proti, drželi se, návrh byl přijat. Teď přeskočíme na kompromisní návrh 23 na straně 14. Pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 265 na straně 18. Návrh 265, kde je pro? Proti? zdrželi se, budeme hlasovat eh, elektronicky o pozměňovacím návrhu 265. Eh, Nefunguje to? Tak to zkuste ještě jednou. Už to funguje, výborně. Je zamítnut 16 ku 25. Kompromisní návrh 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 36 na straně 22, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 39 na straně 26, už tam jste? Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 42 na straně 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 43 na straně 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 359 na straně 33, kde pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 359. Končím hlasování a návrh byl přijat. Takže nyní kompromisní návrh 46 na straně 35 eh, proti, drželi se schváleno. Kompromisní návrh 50 na straně 37 pro, proti, Dobrá, tak já na vás počkám, Kajo. Kompromisní návrh 50 na straně 37. Jste tam? Ne, všichni to mají stejně stránkované. Dobrá, proti? Drželi se, návrh byl přijat. Nyní kompromisní návrh 51a. Pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 65 pozměňovací návrh, kompromis, kom, pozměňovací návrh 65. Proti, drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 1, úvodních ustanovení pro, proti, drželi se schváleno. Pozměňovací návrh 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3 pro, 3. Kompromisní návrh 3 úvodních ustanovení. Dva, o 20 se nehlasuje. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 421. Našli jste to? Čtyřista dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 421. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. A nyní false, false, false, false. Compromise amendment um, No, not one One eight. 148. 148. 141? 148. No, 100. 148. Okay, we move... Takže nyní pozměňovací návrh 148. Jste tam? Našli jste to? 62 in the EPP voting list na hlasovacím seznamu EPP je to strana 62. 148. Pozměňovací návrh. Jste tam? 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme elektronicky. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 148. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 149. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 157 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 198 na straně 75. Takže návrh 198. In favor of one... Takže pro 198, proti, zdrželi se, zamítnuto tedy schváleno, omlouvá se paní předsedkyně. A nyní 201, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto. Kontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 201. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Dobrá. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy elektronicky. Eh, hlasujeme, prosím. Takže návrh byl přijat, děkuji, blahopřeji zpravodaji a hned budeme hlasovat i o mandátu o vstupu do interinstitucionálních jednání. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Two persons have not voted Dva ještě nehlasovali. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Tím končí hlasování o prodeji online a na dálku a slovo má zpravodaj. Děkuji. Mnohokrát děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěl spoustě lidí krátce poděkovat. Především všem stínovým zpravodajům. Především Lucy Andersonové, s kterou jsem trávil ty poslední měsíce a poslední týdny. Ale také ostatnímu stínovému zpravodaji Aleny, Kaja, Pascal a Marko. Velké díky za to, že jsme vždy vstřícně pracovali, že jsme cíleně se tomu věnovali. Také sekretariátu děkuji. Děkuji jim za vynikající spolupráci. Také bych chtěl poděkovat spolupracovníkům všech politických skupin, které s námi tvrdě spolupracovali a vždy si vyhradili čas, abychom prosadili to, co jsme si vymysleli Děkuji také Evropské komisi, to znamená týmu Staudera, byli vždy konstruktivní a pracovali na alternativních řešeních. A v neposlední řadě pracuji, eh, děkuji svým spolupracovníkům, které ve dne v noci se mnou pracovali. Mnohé tedy děkujeme. My se pokusíme tedy zrealizovat tento mandát a prosadit stanovisko tohoto výboru při vyjednávání eh, s radou. Takže děkuji, bylo to úžasné. Děkuji velice panu zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o eh, jednotné digitální eh, bráně. Zpravodajkově paní Marlen Mici, máte slovo. Děkuji. Jde o zprávu, která představuje velký krok k pomoci občanům, podnikům, kteří tak budou mít možnost dostat se ke všem informacím o postupech v jiných členských státech online. A to je, myslím, jeden z těch legislativních aktů, kdy občané opravdu pocítí užitečnost práce parlamentu a přínosy, které jim může nabídnout protože my víme velmi dobře, jak obtížné je pro občany a podniky získávat informace z 28 členských států. Každý z nich dodržuje jiné postupy, má jinou legislativu. A nyní budeme mít tu jednotnou digitální bránu. Je to jednotné, digitální, je to brána, to znamená, nemusíte vyhledávat informace na různých webových stránkách. To je tedy jedna z těch zpráv, kde přínos občanům je opravdu konkrétní. A já chci poděkovat eh, všem ještě i na konci, jestli mi pak dáte slovo. Děkuji a tedy držím palce svojí zprávě. Děkuji paní zpravodajce a nyní eh, kolegova začínáme hlasovat. Pozměňovací návrh 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 197. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 198 pro? Proti? zdržel se, ověříme si, zahajuji ověřování. Ověřování ukončeno. Bylo to přijato v každém případě. Vy jste byl proti, ale Roža byla pro a bylo to v každém případě přijato. Na konečném hlasování se tím nic nemění. Bylo to přijato, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme si ještě 42, zahajuji ověřování. Já máme o jednoho člena EPP navíc. Končíme hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 199, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4a, pro, proti, zdržel se, ověříme. Ověříme si kompromisní návrh 4a. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. A není kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 17. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní, nyní návrh 114, kdo je pro, proti, Zdržel se? Ověříme. Ověřujeme 114. Zahajuji hlasování. Přijato. A máme nyní 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 331. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 332, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 333, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 21. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 121, tedy návrh 121, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 341 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 124. Zahajuji. Končím. A bylo to zamítnuto. 342 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 343 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Sto dvacet pět. Pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji ověřování ke 121. Končím, přijato. 125, promiňte. A nyní kompromisní návrh 22a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověříme si. Kompromisní návrh 22a. Zahajuji ověřování k 22a. Dvacet dva A. Přijato. Sto tři dva, sto třicet dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 2, to jsou úvodní ustanovení pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh, promiňte, návrh 5, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Oměříme tu pětku, která je v úvodních ustanoveních. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 6. Pro, proti, zdržel se, přijato. Promiňte, ještě 136, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme, 136. Ověřování ukončeno. Zamítnuto. to. 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 23. Pozměňovací návrh 23. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 160 pro, proti, zdržel se, přijato. 171. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 172. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme si 172. Zamítnuto. 173, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 174 pro, proti, zdržel se, přijato. 175 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 34. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 178 pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 181 pro. Proti. zdržel se zamítnuto. 182 pro. Proti. zdržel se přijato. 37 pro. Proti zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 53 pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme k návrhu 368. Pro, proti. Pojďme to ověřit. Končím hlasování. Ne všichni hlasovali. Přijato. 369. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 380. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 381, ne? Nejprve kompromisní návrh 54. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromisní návrh 55 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní konečné elektronické hlasování. Zahajuji. Uzavírám. Zpráva přijata. 33 ku 3. Gratuluji zpravodaj Mat a zpravodajka má slovo. Ještě nejprve musíme odhlasovat mandát. Zahajuje tedy hlasování k mandátu zahájit interinstitucionální eh, dialog. Hlasování zahájeno, uzavřeno, je to přijato. a dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, děkuji vám všem za podporu. Byla to opravdu eh, dobrá podpora této velice užitečné zprávy. Já nemůžu dost poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme vedli eh, dlouhé diskuze, ale ty byly vstřícné my si všichni uvědomujeme, jak důležitá je tato zpráva pro naše občany a já vám pouze mohu poděkovat. Chci poděkovat také politickým poradcům. Bylo to všechno týmová práce a já doufám, že tato zpráva bude přijata. Děkuji velice a za veškerou podporu. Děkuji a tím končí hlasování. Kolegové, kdo chcete opustit sál, prosím, pospěšte si, dokud mluvím, tak abychom mohli pokročit. Teď máme balíček strategie ve, eh, veřejných zakázek. Carlos Coelho. Na začátku roku 2014 parlament spolu s radou uzavřel eh, přeskum rámce pro veřejné zakázky. E, týkalo se prvního balíčku vlastně pro koncese, který tehdy vstoupil v platnost a v říjnu 2017 komise předložila balíček soft opatření pro lepší implementaci tohoto rámce. Takže nejprve dám slovo e, s panu zpravodaji, panu Carlosu Coelho z EPP. Děkuji. Vážení kolegové, jak připomněla paní předsedkyně před čtyřmi lety, parlament spolu s radou eh, dokončili přeskum eh, evropského rámce pro veřejné zakázky, čímž se otevřela nová éra veřejných zakázek. Nové směrnice nejenom stanovily pravidla eh, o tom, které orgány musí eh, jak si odůvodňovat, jak vydávají peníze daňových poplatníků, ale také to představovalo příležitost pro členské státy dosáhnout strategických cílů a realizovat eh, své politiky prostřednictvím eh, veřejných zakázek. Veřejné zakázky to není pouze procesní nástroj pro zajištění nákupu zboží a služeb. Hovoříme o 200 50 tisících eh, institucí, které eh, vydají 3 biliony eur, které představují 2% veškerého nákupu zboží a služeb. A eh, veřejné zakázky umožňují členským státům propagovat a podporovat zelenou ekonomiku, inovace, oběhovou ekonomiku, Mm, plnit cíle v zájmu mm, postižených, podporovat malé a střední podniky a další. Před čtyřmi lety e, parlament e, mm, dospěl k závěru, že ten revidovaný rámec představuje dobré podmínky pro podporu strategických e, zakázek i digitální transformaci. Směrnice nabízejí možnosti a příležitosti pro členské státy. Jak víte, eh, každá země se sama rozhoduje o rámci směrnic a v tuto chvíli nemáme žádný kompletní přehled toho, jakým způsobem jsou směrnice transponovány a implementovány v jednotlivých členských zemích. Takže my nemůžeme zatím ještě říci, zda má být parlament spokojen s výsledkem a e, rozhodnutími členských států, také proto, že došlo k velkým zdržením při transpozici balíčku dva, z 2017 roku, e, tím, že komise e, zahájila řízení pro porušení povinnosti s některými členskými státy. Eh, musím se podělit eh, o politování, že 55 eh, řízení o veřejných zakázkách používá nejnižší cenu jako hlavní kritérium a nevěnují pozornost kvalitě, udržitelnosti, sociální inkluzi a inovacím. Parlament klade velký důraz na ehm, ekonomicky nejvýhodnější standardy na rozdíl od nejnižší ceny jako hlavního kritéria. Také litujeme, že 9 z 10 velkých projektů ehm, v oblasti infrastruktury podle plánu buď nedodrží rozpočet nebo časový plán a e, náklady přerůstají až o 50 oproti plánu. To vyvolává mezi daňovými poplatníky pocit dysfunkce systému a to je jeden z důvodů, proč eh, eh, se zastáváme veřejného registru, eh, evropského registru zakázek, který by byl plně funkční spolu s národními registry, aby se zajistila transparentnost, co se týče udělování státních zakázek. Eh, já vítám iniciativu komise z října 2017 navrhnout soubor nelegislativních opatření, která doufám vytvoří impuls pro lepší implementaci. Ale také chci zdůraznit, že parlament eh, s, pokud se domnívá, že eh, pokud bude potřeba zlepšit implementaci eh, tohoto legislativního balíčku, tak se chopí své um, iniciativy. Já zvlášť vítám úsilí o e, ze, usnadnění přístupu malých a středních podniků k e, veřejným zakázkám a chci zdůraznit, že ještě existuje mnoho překážet k plné účasti na procesech při zadávání veřejných pakáze, zakázek pouze 53% veřejných zakázek eh, se dostane k malým a středním eh, podnikům, přestože jich je v ekonomice většina. Digitální transformace veřejných zakázek je pomalá. V roce 2016 proběhl průzkum, kde pouze čtyři státy používaly digitální technologie v těch hlavních eh, krocích procesu zadávání zakázek takže zatím ještě nebyla využita tato to příležitost pro zjednodušení zadávání. Paní předsedkyně, vážení kolegové, hlavní problém, který máme, je ten, že regulační rámec veřejných zakázek je poměrně složitý. Institucionální uspořádání je také velmi fragmentované vzhledem k tomu, že je řízeno celou řadou hráčů eh, z centrálních, regionálních, odvětvových a jejich funkce nejsou vždy jednoznačně definovány eh, a skutečnost, že E, balíček z roku 2014 tuto fragmentaci nevyřešil. Například procesy vyžadují státní nebo zprávu na různých úrovních pro, pro vytváření nebo vyžaduje expertní znalosti, které třeba nejsou k dispozici a já blahopřeji k doporučení komise ohledně profesionalizace tohoto e, procesu a k vytvoření národních plánů jako priority. Eh, na začátku příštího roku eh, budeme mít eh, další jednání. Já děkuji stínovým zpravodajům, těším se na jejich přínos a jsem připraven jich maximum zaplacovat. Paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji vám. Thank you very much to děkuji. A nyní dávám slovo Markovi Tarabelovi, stínovému zpravodaji za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji. Já jsem stínovým zpravodajem u této zprávy, protože jsem byl zpravodajem směrnic ohledně veřejných zakázek. To byla dlouhá práce mezi rokem 2012-2014. Víte, že výsled v eh, roku 2014 jsme o tom hlasovali a měli jsme tady výsledky eh, v lednu. Takže já v podstatě souhlasím se zpravodajem ohledně toho, že eh, přes ty problémy jde ta práce dobrým směrem. A teď bych se zaměřil na některé body, které jsme mohli získat eh, také v boji s eh, radou. Vždycky je to kompromis. Bojovat proti té nejnižší ceně, protože to generuje celou řadu problémů na trhu. V podstatě Eh, to znamená, že se tady využívá té nejvýhodnější nabídky. To je samozřejmě problém pro ty malé podniky, které se velmi málo účastní těch veřejných zakázek. Musí tady být také subdodavatelství, které by mělo být transparentnější a musí se lépe transponovat tato záležitost do eh, vnitrostátního práva. To je velmi odlišné. Komise monitorovala způsob, jakým se toto převádělo v některých členských státech, možná ne v těch všech. Eh, tato záležitost některé státy postupují rychleji, a zjišťovalo se, zda to odpovídá tomu směru, který tady byl a některé členské státy jsou zdrženlivější. My jsme chtěli, aby malé podniky se mohli lépe združovat i ve stylu italských konsorcí a mohli se tak účastnit těch možných eh, nabídek na trhu. A to vše mě vede k tomu, že bych řekl, že čtyři roky poté v podstatě jsme vytvořili jakousi eh, skřínku nástrojů. To znamená, že eh, vnitrostátní orgány by se měly snažit lépe využívat všechny možnosti, které jsme poskytli díky této směrnici. Ano, e, stále se, jak si hovořilo o těch nejnižších nabídkách, proti tomu musíme e, se e, postavit. Co se týče elektronického postupu, to zdůrazňoval pan Kolio, to je dobře. Jenom čtyři státy to praktikují a Portugalsko je nejlepším příkladem v Evropě. Většinou si myslíme, že nejlepší příklady jsou na severu. Ne, tentokrát je to Portugalsko. A bohužel ráda nebyla příliš náchylná tomu, aby se toto uspíšilo, protože eh, elektronický postup a dematerializace nejenom zo uspoří papíry, energie a to z hlediska životního prostředí je velmi dobře, ale samozřejmě Eh, je to snažší přístup pro malé a střední podniky. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky byly jaksi vzdálenější eh, tomu zadávání, tak samozřejmě jim to bránilo účastnit se, zatímco tento elektronický postup je pro ně výhodný. A poslední aspekty, to jsou ekologické nebo environmentální aspekty, které samozřejmě také, pokud je zadání dobře vypracováno, eh, jsou vlastně aspekty, které se také eh, víceméně vyjadřují proti těm nejnižším cenám a tomuto postupu. Bohužel, ovšem eh, někdy je to výsledek sociálního dumpingu, tyto nejnižší ceny. Takže jaké jsou tady slabiny, které musíme ještě překonávat? tak, aby, tak jak si to přál pan komisař Barni, se tento nástroj stal účinným. Víte, že v podstatě ty veřejné eh, zakázky představují 19 evropského HDP. Jde o to, aby se to využívalo efektivně ve prospěch občanů a zatím tomu tak není. Já jsem s panem komisařem Parněm spolupracoval a e, také s, se současným zpravodajem a myslím si, že je to vyvážený, e, vyvážená zpráva a jde o to, aby to byl ekonomický nástroj, který by byl využívan maximálně ve prospěch evropských občanů. Nyní za ECR. Dávám slovo stínové zpravodajce. Děkuji. Během svého profesního života jsem viděla eh, promeškané obchodní příležitosti, a nevyužité veřejné zakázky. A jsem, s nimi jasné, že ta pravidla mohou měnit způsob, jakým vlastně podniky reagují na zadávku veřejné soutěže, zvláště pokud je velký rozdíl mezi potenciálním soukromým kontraktem a veřejnou soutěží. To znamená, že vlastně ten podnik se nemůže Eh, nemůže být prospěch z toho, že by se také něco poučili jeho zaměstnanci, zjistili něco nového a nemohou uplatnit nové a inovativní eh, nápady. Tam, kde zadávání veřejných soutěží není úplně v pořádku, je to obzvlášť obtížné a proto si myslím, že zlepšení tohoto postupu by rozhodně přispělo dalšímu ekonomickému rozvoji. Já se těším tedy na další zpráci se spravodajem. Pro mě tady existuje několik velmi důležitých prvků, které by se měly objevit v našem finálním stanovisku. Za prvé, profesionalismus a kompetence členských států při zadávání tendrů. To je něco, kde vlastně chybí taková vize toho, jak veřejné zakázky mohou přispět podnik, eh, mohou prospět podnikatelské e, sféře a přispět lidem k tomu, aby se lépe kvalifikovaně rozhodovali. A jak jsme viděli opakovaně, velké podniky nedokáží vždy opravdu podnikat e, efektivněji než malé a naopak se daňovému poplatníkovi pro draží. Takže ten důraz na malé a střední podniky by měl být prosazován i nadále. Také musíme eh, u malých a středních podniků zajistit, že tyto nestrácejí v soutěži s velkými podniky jen proto, že by jim chyběly lidské zdroje nebo byli nuceni k velice zdlouhavým a náročným administrativním postupům. tyto podniky si nemohou dovolit najmout eh, spoustu lidí, kteří by práci dělali za ně, ale přesto si myslím, že víc by ještě šlo udělat v oblasti směrnice o zadávání eh, veřejných zakázek. V rámci toho nového rozpočtového cyklu bychom měli tedy eh, především podporovat malé a střední podniky, které velmi často přecházejí s inovativními nápady, také nabízejí dost často kvalitnější služby, ale eh, tedy čelí vlastně nerovné konkurenci. Navíc tady ty malé a střední počníky vlastně jsou největším, eh, jejich sektorem nebo nejvíce zastoupeny mezi podniky v Evropě a proto i, i proto na ně musíme myslet tam, kde hovoříme o udržitelném růstu pro Evropu. A konečně dnes jsme hlasovali o jednotné digitální bráně, díky které tedy ty informace, všechny informace budou k dispozici online a já plně podporuji eh, tuto myšlenku. Jak jsem také uvedla už včera, tohle je trošku složitější, než jen říct, potřebujeme digitální transformaci. Systémy musí být dobře navrženy a správně spravovány. A musíme uvažovat o tom, jak profesionalizovat eh, způsob, jakým členské státy provozují své informační systémy. Velmi často tyto nejsou zrovna vstřícné vůči konečným uživatelům. My nicméně podporujeme tedy tento váš plán a těšíme se na to, že tyto iniciativy doplníme o další nápady tak, aby tedy zadávání veřejných zakázek by se setkalo s úspěchem po celé Evropě. Děkuji a nyní za Alde Kaja Kalas. Děkuji. Pan Salimovič chce poděkovat zpravodaji za skvělý seminář, který proběhl v pondělí a kterého se účastnili také členové eh, jejího týmu. Takže paní Selimovič je přesvědčena, že načasování této iniciativy je velmi správné. Čtyři členské státy zatím nedokončily transpozici směrnic které byly revidovány v roce 2014 a komise zahájila eh, řízení pro porušení. Podle paní Salimovič je tu potřeba zlepšit fungování zadávání veřejných eh, zakázek, protože prostřednictvím nich je generováno 14 hrubého domácího produktu. A je třeba se ujistit, že každé euro, které je věnováno na veřejné zakázky, je vynaloženo efektivně. A tato práce musí být odvedena na všech relevantních úrovních, na úrovních místní, regionální a státní zprávy. Je tu velký prostor pro zlepšování, zvláště existuje celá řada případů nekalé hospodářské soutěže mezi veřejným a soukromým sektorem. Já jsem si přečetla eh, nedávno velice zajímavý materiál k plítvání potravinami a samozřejmě máme tedy také ty příklady eh, zneužívání fondů studie PricewaterhouseCoopers ukazuje, že pravděpodobně Eh, dochází k obrovskému objemu korupce eh, v eh, veřejných zakázkách na výstavbu dálnic. Tam je ta míra 17 až 21 u výstavby železnic je to kolem 9 A to je všem dobře známé. Pan Selimovič tedy vítá tuto iniciativu komise a především to, že je nelegislativní. Je přesvědčen o tom, že máme solidní legislativní rámec, ale klíčové je, jak zajistit, aby byl správně implementován. Pan Selimovič zvláště oceňuje aktivity komise ve snaze profesionalizovat zadávání veřejných zakázek, včetně ex ante vyhodnocení velkých infrastrukturálních projektů. Snaha digitalizovat zadávání veřejné zakázky ve všech stádiích zlepší přístup pro malé a střední podniky a tato iniciativa také zlepší transparentnost a dostupnost dat. Pokud jde o Špatný přístup pro malé a střední podniky. Tady pan Salimovič má otázku na komisi. a jeho tedy členové jeho týmu tady asi jsou, aby slyšeli odpověď. Pro liberály je zásadní, aby malé a střední podniky měly lepší přístup k veřejným zakázkám. Během předchozích období se nám nepodařilo prosadit povinné zahrnování malých a středních podniků. Článek 46 hovoří pouze o jejich dobrovolném oslovení. A malé a střední podniky díky tomu nejsou konkurenceschopné. Máte nějaká konkrétní čísla, eh, které členské státy skutečně používají článek 46 a aktivně oslovují malé a střední podniky? A pokud ano, eh, jak, eh, jaké zlepšení si představujete? A konečně bychom také uvítali hlavní směry, tedy hlavní pokyny v tom, jak aplikovat ta nová zelená kritéria. Je třeba se ujistit, že tato kritéria ne budou vlastně takovým skrytým nástrojem protekcionismu, protože by byl vyžadován pouze nákup na místní úrovni. My se tedy těšíme na diskusi s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, Kajo. A nyní dávám slovo Igo Šoltezovi za zelené. Děkuji. Toto téma je velice důležité pro zelenou ekonomiku i pro daňové poplatníky, protože moderní systémy efektivních veřejných zakázek jsou velmi důležité také pro boj proti korupci, zločinnosti, a rozhodně pro efektivní vydávání veřejných prostředků. A tento balíček o strategii pro veřejné zakázky a pokyny, to je velice důležité a mohlo by to být tím impulzem ku předu pro členské státy, aby veřejné zakázky mm, zadávaly efektivněji. Samozřejmě je tu prostor pro pokrok, zvlášť v případě veře- přeshraničních veřejných zakázek, kde stále po 30 letech eh, je pouze eh, velmi nízká ta míra, mm, asi 23%, tedy přeshraničního zadávání. A v Evropské unii my jsme začali před 15 lety na 7%, teď eh, je to 23%, ale vnitřní trh u veřejných zacházek vyloženě, jak si je koncipován tak, aby docházelo k těm výměnám a k otevřenému trhu pro soukromý sektor a pro malé a střední podniky, aby se mohly hlásit do tendrů nejenom ve své zemi, ale i v zahraničí, v sousedních zemích a napříč Evropskou unii. Tímto způsobem bychom skutečně mohli naplnit tu svobodu eh, v pohybu zboží. A to patří mezi základní hm, okruhy veřejných zakázek. Ale možná takový návrh do budoucna. Hodně hovoříme o regulérnosti, o pravidlech, jejich dodržování, to je naprosto základní podmínka u všech procesů tohoto druhu, ale já považuji taky za velmi důležité, abychom věděli, jakým způsobem máme poměřovat účinnost, efektivnost veřejných zakázek a, a výkonnost jejich, protože cílem veřejných zakázek není jenom získat zboží za nejnižší cenu. Důležitou eh, eh, roli je jaksi dosažení cíle a to je taky jedna ze zásluh nové směrnice do blízké budoucnosti, že by se mělo změnit nejenom postupy, ale také přístup k veřejným zakázkám eh, a k tomu režimu veřejných zakázek, abychom si uvědomili třeba, jak měřit životní cyklus toho procesu veřejné zakázky. Veřejná zakázka není uzavřena eh, podpisem smlouvy když podepíšete smlouvu, tak vlastně to začíná, protože ta smlouva se musí naplnit potom normálním způsobem, ale také jsme svědky případů, kdy po podpisu smlouvy najednou začne cena stoupat až o 50% nebo i víc V některých oblastech je to vyloženě kritické. Takže já taky navrhuji komisi, aby v blízké budoucnosti připravila nástroje a nějaké pokyny pro členské státy, aby změřili efektivnost celého toho cyklu a aby podporovali nejenom nejnižší cenu, ale i jiná kritéria a e, postupy, které jsou k dispozici od té doby, kdy byla přijatá nová směrnice. Když se podíváte na statistiky, tak eh, stále jsou nejpopulárnější otevřená řízení, ale ta, par, ta partnerství bývají používaná málo kdy a není to moc dobré, čili mm, mm, jsme málo odvážní. Eh, a dosáhnout cíle se dá nejenom tím běžným postupem, ale i efektivnějším vydáváním peněz daňových poplatníků. Děkuji, Egore. A nyní dávám slovo ostatním kolegům. První má slovo Maria Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. To je věc, která eh, byla velkou mou starostí, když jsem byla v národní vládě a vidím, že to bylo neuspokojivé, i když jsem byla na, eh, v soukromém trhu. Když jsem sem přišla tak, eh, a zúčastnila jsem se té eh, rozpravy, tak jsem si myslela, že eh, komisi ukážeme, že ta směrnice je špatná. Ona je špatná. A, a je taky špatně transponovaná do národních legislativ. A říkala jsem to tenkrát komisi, že neexistuje v me, ve směrnici mechanismus, který by umožnil zabránit korupci a neefektivnosti. Například místo nejnižší ceny bychom měli mít optimální cenu. Můžeme definovat optimální cenu vzhledem ke kvalitě, protože jakýkoliv výrobek může být buď kvalitní nebo nekvalitní a to se na té ceně odrazí. Takže e, proto máme silnice, kde dochází k, obrovskému, k obrovským ztrátám peněz i času, protože se vybere nejlevnější zakázka a za tři měsíce se to začne e, lámat a, a kazit a, a, začne se, a pak se to musí opravovat. Za druhé, je tu nedostatečná transparentnost. Malé a střední podniky vůbec nemají šanci. Já nevím, kde vzal pan Coelho ta procenta, ale já vás mohu ujistit, že jsem navštívila mnoho členských států, když jsem byla ministriní i, i poslankyní. A já vám řeknu, proč malé podniky nemají šanci, protože velké podniky eh, přinášejí, eh, nabízejí ceny a eh, za strašně nízké ceny ze třetích zemí, což malé podniky dělat nemůžou. A nikdo nestanovil kritérium, že musíte eh, třeba to zboží dodat z Evropy. Uvedu příklad. Byl tender na ponožky do armády. Všechny byly z Číny. Velmi levné. Žádná malá evropská firma takové ceny nemohla překonat. A například nemůžete uzavřít smlouvu a potom ji měnit, aby to zvyšovalo cenu. A taky věřím, že je veliký problém, který kolegové nezmínili, a to je problém claimů, požadavků. My jsme informovali komisi reklamace. My jsme Eh, například jednali s komisí u případu, aby eh, že e, jsou sankcionováni nebo mají být sankcionováni ti, kteří e, jak si e, podají protest a, a potom to pro, prohrají. A takže ně, někdo, třeba když vyhraju tender, tak odmítnutý zájemce mi řekne dejte mi 10% nebo to napadnu. Takže to jsou všechno věci, které způsobí zdržení. On třeba to napadne, pak se to řeší dva roky, i kdyby nakonec nic nezaplatili. Ale opravdu je potřeba, aby se zajistilo, aby věci fungovaly aby byla rovnost a aby malé a střední podniky měly rovné podmínky a aby byla odvedena kvalitní práce, kvalitní produkty prostřednictvím veřejných zakázek, jinak za čtyři roky budeme narážet zase na stejné problémy ve všech zemích. Děkuji, Marie. A nyní dávám slovo Katrin Steiner. Thank you, Madam Chair. Děkuji. A děkuji naší zpravodajce i předchozímu zpravodaji, který také odvedl obrovský kus práce na téma zadávání veřejných zakázek na regionální úrovni a na to nesmíme zapomínat. A já tady já vím, že jsme začali celou věc řešit v roce 2012. A skutečnost, že pořád máme problémy eh, s tím, co se snažíme prosadit, čili soutěž ne na bázi co nejnižších nákladů, ale spíše největší flexibility a výhodnosti my tedy vlastně nevíme, eh, co členské státy dělají, jestli implementují ducha toho, o co se snažíme. A já si říkám, jak často ta evropská pravidla eh, pro zadávání veřejných zakázek jsou takovým obětním berákem, na které na kterého tedy členské státy všechno svádějí. Problém však nejsou ta pravidla, ale způsob, jakým jsou implementována v členských státech. Takže když dáme eh, určitou míru flexibility v pravidlech, eh, jde v implementaci pravidel, ruku v ruce s tím je však třeba také eh, dbát na přísnou kontrolu. Jedna z klíčových otázek, kterou mám, je, jak zajistit, že malé a střední podniky ve eh, Skotsku máme tady takovou centrálu, která pomáhá malým a středním podnikům a její práce se osvědčila. Máme podobný příklad i z Portugalska. Čili důležité je sdílet. A konečně problematika Eh, přípravy profesionálů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dochází k profesionalizaci, ale otázka je, jak sdílet nejlepší postupy. Eh, lidé jsou opatrní. Eh, chtějí-li se účastnit veřejné soutěže a my bychom je tedy měli pozbudit k tomu, aby byli odvážnější, více inovativní, kreativní. Vždyť hovoříme o třech trilionech euro, které jsou každý rok vynakládány na veřejné zakázky, takže tady je jistě velký prostor pro inovace. Není to sice tedy to nejzajímavější téma, ale myslím, že může mít obrovský přínos. A to je okamžik, kdy můžeme tedy eh, hovořit o skutečném zlepšení života lidí. Děkuji a nyní Andreas Schwab. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bohužel budu muset odejít, ale chtěl bych nejdříve poděkovat kolegovi Coelho. Je to opravdu důležitá zpráva, důležité téma. A já myslím, že musíme se zabývat touto, tímto sdělením Evropské komise, protože s panem Tarabelou v posledním legislativním období a s panem Schilber jsme se zabývali otázkou koncesí a veřejných zakázek. Ale musím říct, paní předsedkyně, že co se týče toho výsledku komise, tak eh, Není to tak neradostné, protože v podstatě více než eh, polovička těch veřejných zakázek byla skutečně provedena podle těch nových cílů, takže to je pozitivní konstatování. Samozřejmě tady zelení poukázali na to, že mm, členské státy by měly také řešit tuto otázku podle nákladů, e, ale v současnosti je to tak, že velice často ty příslušné orgány e, prostě vyberou nejvýhodnější obálky, nejvýhodnější nabídky. Ale v podstatě tím bychom neměli obvinovat tyto členské státy, protože se jedná o používání peněz daňových poplatníků a členské státy se snaží zvolit nejvýhodnější záležitost. Víte, že 55 těchto veřejných zakázek bylo už touto směrnicí pokryto. Kolegové všichni hovoří tak trošku ze, z pozice zkušenosti svých států. To je samozřejmě legitimní ale tady jsou standardy, které jsou platné pro celou Evropu, takže nejde o to, eh, co by eh, fungovalo v jednom státě, že by se mělo přenášet automaticky do jiného státu. Musíme se také zaměřit na ty členské státy, kde ještě jsou eh, jaksi je velká náchylnost na rizikovost hlediska zadávání těchto veřejných států a tady musí členské státy podniknout více. Musí tady být větší transparentnost, a je nutné eh, tedy dostat závazkům eh, a samozřejmě vyhnout se tomu, aby toto zadávání bylo ještě složitější. Takže já doufám, že se nám podaří najít zlatou střední eh, cestu a myslím si, že náš kolega Kolio se o to jistě postará. Děkuji a nyní dávám slovo Líze Jakoncári. Myös erittäin mielenkiintoisesta esittelystä ja, ja tärkeästä bylo to velmi zajímavé téma a je to samozřejmě velmi důležitá zpráva. Samozřejmě se musíme podívat na to, co nám k tomu může říci komise. A jak to bude vypadat, až to bude mm, přesně zkoumáno, tedy zda skutečně všechny eh, tyto projekty budou dodržovat standardy. My máme pocit, že inovace se neprosazuje. A v takovém případě o tom musíme získat více informací. A je nutné tedy eh, šetřit spoustu věcí, ovšem existují někdy také zbytečné studie a také zbytečná šetření. Například je tady otázka ohledně toho, jakým způsobem to prožívají osoby s postižením tady eh, existuje kritika, která může být někdy eh, velmi bolestná. Například, eh, když se poskytuje péče v jednotlivých bytech, tak jde o to, jakým způsobem tito lidé vnímají tuto změnu. Například, když se musí přestěhovat, tak eh, samozřejmě i to může být důsledkem nějakého eh, zadání veřejné zakázky právě v sociální oblasti. Takže my musíme více zdůrazňovat také otázky soutěže. Děkuji, Lízo. A nyní Adam Zajfeld. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Tady se jedná o to, o slabost. To ukazuje právě slabost Evropské unie. A to, že nejsme schopni zavést optimální řešení za relativně krátkou dobu. Nejde jenom o to, že balíček z roku 2014 nebyl náležitě implementován, protože jestliže víme, že v 21 členských zemích balíček nebyl zcela transponován. Pět je obviněno z toho, že neudělali vůbec nic, tak to znamená, že prostě ten balíček nefunguje a 12 let uteklo. Komise připravuje e, další balíčky a podobně. A zase léta běží, nebo tedy dalších deset let běží a to, jak se to vyvíjelo poslední čtyři roky. Já se zabývám veřejnými zakázkami asi 20 let a a tady slyšíme nedostatek důvěry, nedostatek poctivosti, nedostatek inovací, nedostatek zapojení malých a středních pokoj, po, podniků. To pořád slyšíme a nic se neděje, protože prostě nikdo nekoná. Takže já bych navrhoval nám všem, abychom omezili slova a přidali na hmatatelných myšlenkách. Nedostatek poctivosti. Teď jsem četl v jedné členské zemi, o oligarchických vztazích, které znamenají, že rodinní příslušníci dostávají veřejné zakázky za miliony. Nedostatek úspor je další problém. A problém nejnižší ceny. A tak je to ve všech zemích EU. Kdy v případě auditu si potom dají pozor a chrání se navzájem. Je to spirála, která vede ke snižování cen. Jsou to miliardy, které se ztrácí. Jestliže hovoříme o 15 až 20 procentech eh, z těch zakázek, to znamená, že přicházíme o miliardy a nic se nemění. Potřebujeme specifická řešení. Možná nějaký povinný algoritmus, který by se musel aplikovat při rozhodování, které aspekty mají být jak oceněny aby se dosáhlo cíle, tedy aby se dosáhlo kritérií s tím, že cena by nám nebyla jediným kritériem. Také hovoříme o malých a středních podmicích. Já jsem v tom odvětví pracoval leta. A chtěl bych říci, že bychom neměli toto demonizovat protože eh, veřejnoprávní orgány potřebují záruku, že ta jejich ehm, objednávka se naplní. A jsou to, je to otázka rozsahu, ty, ty tendry, to, to se týká rozsahu. Jestliže se staví nějaká místní silnice, a staví ji mezinárodní konzorcium, tak mě to překvapí. Proč? Bylo by poctivější mít eh, menší zakázky pro menší firmy. A další věc jsou partnerství soukromého a veřejného sektoru. To taky nefunguje příliš dobře zvlášť ve střední a východní Evropě. A přitom je to výborné řešení pro veřejné zakázky. Napadají mě ještě další věci, ale už nemám čas, tak nechci hovořit dlouho. Děkuji velice. A ještě rychle dám slovo komisi. Panu Tomase Spormansovi, který je zástupcem ředitele ředitelství pro růst a který krátce pohovoří o opatření, které přijímá komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji také zpravodajce a stínovým zpravodajům. Dovolte mi říci, že balíček, který byl přijat v říjnu, má tři hlavní prvky, strategii, o které jsme se již dnes bavili, doporučení o k profesionalizaci a ex ante mechanismus pro velké infrastrukturní projekty. Kromě toho pracujeme také na dalších úkolech. 3. října, tedy ve stejné datum, jsme také zahájili veřejné konzultace k hlavním pokynům toho, jak do veři, zadávání veřejných zakázek zapojit inovaci. To bývá pro příslušné orgány problém. Výsledky této veřejné konzultace budou známy za pár týdnů. Strategie Máme tedy zhruba tři nebo čtyři roky po reformě z roku 2014 a to je asi dobrý okamžik k tomu, abychom se zastavili a řekli si, co se nám všechno povedlo, i když tedy některé členské státy musí ještě finalizovat celý proces. Tou oficiální lůtou nebylo 2014, ale byl to duben 2016 a velká část členských států již nyní finalizovala transpozici. Některé, jen některé země tak ještě neučinili. Ale pracují na tom a z těch čtyřech, které jsou pořád otevřené, ještě dvě, dva netransponovali. Také jsme začali analyzovat způsob, jakým transpozice probíhá, ale nejprve jsme se soustředili na to, aby vůbec proběhla. A za druhé se soustředujeme na to, zdali je úplná, tedy kontrolujeme dokončení a za třetí, třetím prvkem pro analýzu bude to, jak, bude to, že budeme zjišťovat, jak je to transponováno v různých členských státech. Vy jste viděli, tedy ty směrnice jsou poměrně a je to poměrně hodně textu a tento typ dokumentů je dokonce ještě obsažnější Samozřejmě tam, kde členské státy ještě netransponovaly, nemůžeme hodnotit. Je to tedy vlastně taková kontinuální práce. Dnes vám nemohu nabídnout nějaké finální stanovisko, ale pracujeme na tom. Pokud jde o balíček, hlavním signálem této strategie je to, že se musíme naučit co nejlépe využívat nová pravidla, která byla nyní transponována téměř všemi členskými státy a my potřebujeme, aby začala fungovat i v praxi. My jsme identifikovali šest prioritních oblastí, kde toho asi společně můžeme docházet, dokázat více. Komise chce pomoci členským státům a smluvním orgánům eh, pomoci řešit tato nová pravidla a nyní tedy pracujeme na podporných nástrojích na šíření dobrých postupů a tak dále, abychom do nich zapracovali i ty nové možnosti. A ještě se vrátím k několika záležitostem, na které jsme také byli upozorněni. Transpozice článku 46. To nevíme. Nevíme prostě, kolik členských států transponovalo. A dnes jsem si všimli, že tedy eh, se rozběhla debata o kritériích, o tom, aby kritériem nebyla hlavně co nejnižší cena. Tady eh, si myslím, že je co zlepšovat. Kromě těch 55 Máme také velké rozdíly mezi členskými státy. Některé členské státy používají kvalitativní kritéria hodně, jiné tedy mají více než 90 projektů právě na bázi nejnižší ceny. Čili je velmi, eh, a to je tedy samo o sobě údaj, který budí znepokojení. Za větší zapojení malých a středních podniků tady si to také tedy uvědomujeme a vypracováváme studie na téma, jak identifikovat podpůrná opatření. Nová směrnice by to měla ulehčit malým a středním podnikům, ale zatím tedy nepřinesla kýžené výsledky. Jinak tedy děkuji a jsme připraveni odpovědět na jakékoliv další otázky. Děkuji za to, že jste zareagoval na obavy našich kolegů a nyní eh, dávám zpátky slovo eh, zpravodaj. Děkuji. Dovolte mi poděkovat stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Na půdě tohoto výboru panuje velký konsenzus, pokud jde o iniciativu komise. Vítáme tedy přístup komise, která používá eh, takzvané soft law, tedy takzvané předpisy, nikoli tvrdou legislativu. Ale Evropská komise tedy může být i přísnější, pokud to eh, přispěje k naplnění cílů. Co je pro mě důležité, je skutečnost, že eh, zadávání veřejných zakázek není jenom o výkonu hospodářství, je to také nástroj pro boj s korupcí, zvýšenou, zvýšení transparentnosti a za druhé jsem si poznamenal, že je třeba eh, zajistit, aby se více malých a středních podniků zapojilo do tohoto procesu. Tady tady můžeme podpořit komisi a já jsem ochoten spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a doufám, že i na půdě tohoto výboru bude panovat konsenzus. Děkuji. Děkuji. A tím končí naše debata k balíčku strategie zadávání veřejných zakázek. A nyní tedy musíme počkat na paní komisařku. Děkuji.

Dear please uh, take the seat. Vážení kolegové, posaďte se. Máme tu čest a potěšení přivítat paní komisařku Maria Gabriel. Vítejte v Evropském parlamentu jako doma, jako v minulosti. Maria Gabriel je komisařkou pro komunikační sítě, obsah a technologie jako e, přichází jako v rámci našeho strukturovaného dialogu. Toto je příležitost pohovořit o pokroku v legislativních i nelegislativních návrzích a je to e, jaksi téma, které je naší společnou prioritou do konce mandátu. Drahá Anna Marie, drazí eh, kolegové z Evropského parlamentu, nejdříve bych chtěla poděkovat za to, že jste mě pozvali na tento dialog. Je to vždy potěšení, když se mohu dostavit na IMCO a diskutovat s vámi a vyměňovat si názory ohledně všech důležitých témat, o kterých jednáme. Takže pro mě je velmi důležité pracovat ruku v ruce s vámi. A samozřejmě se spolehám na vaši spolupráci která by nám měla pomoci dokončit tento důležitý bod, to znamená proto, aby ten jednotný trh mohl být dokončen do roku 2018, tak jak si to přáli představitelé našich vlád. Já bych začala tím, že bych připomněla to, co víte, že digitalizace představuje skutečnou příležitost pro občany, spotřebitele a podniky. Digitální rozvoj jde nesmírně rychle. A my musíme samozřejmě se přizpůsobit tomuto rytmu. Je to velice důležitý okamžik, protože nám zbývá jenom několik měsíců, abychom vtělili do aktivit ty závazky, které jsme na sebe vzali z hlediska doplňování digitálního trhu. My už jsme zaznamenali důležité okamžiky a já to vždy ráda opakuji, protože to je také díky práci Evropského parlamentu. Máme dohody o roamingu, eh, přenositelnost dat, geoblocking, eh, zpravodaj byl s námi. To jsou příklady eh, velkých milníků v realizaci digitálního funkčního trhu. Je to dnes realita, která se snaží zlepšit život našich občanů. Nicméně Máme ještě práci, kterou musíme realizovat. Musíme se velice rychle zavázat k přijetí návrhů, tak abychom dosáhli těch cílů, které byly stanoveny ve společném prohlášení ohledně legislativních priorit EU. Dovolte mi tedy, abych začala tím, že budu hovořit o návrhu ohledně nařízení, které se týká volného oběhu neosobních dat. Jsme velice rádi, že vás tady máme. Vy jste vlastně vůči osobnost, paní zpravodajko, v tomto smyslu. Takže jsem velice ráda, že vím, že tato tematika je společnou prioritou a já podporuji výrazně vaše odhodlání zahájit jednání za bulharského předsednictví a chtěla bych vám již nyní poblahopřát za tu rychlost, s jakou postupujete. Je to příklad. My zároveň víme, že inovace, která se opírá o údaje, je faktorem růstu a zaměstnanosti určujícího charakteru. Je to skutečnost, která může dodat výrazný elán eh, evropské konkurenceschopnosti na světovém trhu. Je to zásadně důležité, abychom skutečně uchovali některé prvky v tomto návrhu. A to i během vyjednávání. Jednak je to jasný princip volného oběhu neosobních dat, zajistit veřejnou bezpečnost a e, zajistit seberegulaci z hlediska přenositelnosti. Musíme tedy využít této ekonomiky, ať už je privátní nebo veřejná a je důležité, aby bylo možné zajistit tento oběh mezi členskými státami, státy. A v tomto smyslu Eh, každá výjimka by měla být zdůvodněna, přiměřená a měla by být zacílena. A ještě bych chtěla říci, že tento návrh by neměl žádným způsobem poškozovat GDPR, to znamená text, který se týká ochrany osobních dat. A nyní bych se zaměřila na další tématiku, která se týká kybernetické bezpečnosti. Víte, že tady máme návrh komise a máme tady silnější mandát z hlediska ENISA, této agentury, která se zabývá certifikací na evropské úrovni. I to přispěje výrazným způsobem k vytvoření pevné unie a přispěje to k naší schopnosti odolávat a jak si využít digitalizace. Prosím vás, abyste postoupili rychle v tomto vyjednávání, tak abychom mohli přijmout důležitou legislativu ještě do závěru mandátu tohoto parlamentu. Chtěla bych vám poblahopřát eh, k zveřejnění vašeho stanoviska ohledně evropské certifikace. Tento návrh převzal ducha Evropské komise. E, máme společný cíl. Chceme vybudovat odolnou e, unii, která by byla schopná odolávat kyberkriminalitě. Tento projekt podporuje snahy na posílení účasti různých zúčastněných stran ve fázi vývoje certifikačního systému. A toto odpovídá našemu záměru zajistit inkluzivní a transparentní postup, zvláště v rámci konzultací, které agentura ENISA bude provádět. Aktivity dohledu ovšem nefigurují mezi těmi novými úkoly agentury. Náš návrh stanovuje, že vnitrostátní orgány mají být zodpovědné za dohled nad evaluací a mají dohlížet na schodě se standardy v oblasti certifikace. Chtěla bych vám poděkovat za práci, kterou jste vykonali a za to, že přijmete zavčas tento návrh při zohlednění lidských práv a také z hlediska retransmise Eh, z hlediska televizního a rozhlasového vysílání. Modernizace pravidel pro šíření, výrobu a také dostupnost ke kreativním eh, obsahům, to je velmi důležité, tak aby se umožnilo autorům, tištěnému tisku, ale i občanům, aby využili maximálně těch nových technologií. Na straně komise jsme se zavázali k tomu, že budeme konstruktivně spolupracovat s parlamentem, s radou, s cílem zahájit trialog ohledně směrnice a to na jaře a dospět k politické dohodě co nejrychleji ohledně tohoto tématu. Naším cílem je posílit také význam eh, tiskových orgánů, nakladatelství a zajistit nezávislý kvalitní eh, tisk. Eh, toto téma mi zvláště leží na srdci. Potřebujeme spolehlivou informovanost, to je jádro efektivní společnosti. Ale jsme svědky toho, že zde máme celou řadu nepřesných informací online. Ano, hovořím o fenoménu fake news. Falešné, nesprávné informace, i o tom budeme moci diskutovat. A ještě bych chtěla připomenout, že po usnesení Evropského parlamentu které na nás požadovalo aktivity v této oblasti, v boji proti dezinformacím online, v důsledku toho jsme přijali integrovaný postup z hlediska těchto fake news a také jsme mm, prezentovali sdělení, nebo budeme prezentovat sdělení komise na toto téma v Dubnu. Komise se bude snažit rozvíjet společný postup z hlediska identifikace možných realistických náprav a také za podporu principy seberegulace ohledně těch klíčových faktorů na trhu. Naše budoucí aktivity se také zaměřují na boj proti ilegálnímu obsahu. A tady musíme činit eh, jaksi diferenciaci fake news neznamenají, neznamenají ilegální obsah. Tady musíme také bojovat proti atomizaci právních úprav v jednotlivých členských státech. Musíme najít společné řešení jako Evropská unie. A domnívám se, že jsme toho schopni, musíme mít odvahu e, najít naši vlastní cestu. Není možné, abychom postupovali jako v USA, kde se dává volný průběh e, tomuto fenomenu. E, Musíme se vyhnout cenzuře, nejsme tady proto, abychom tady měli nějaká si ministerstva pravdy. Samozřejmě ta balans nebo ta rovnováha je velmi choulostivá záležitost, ale společně s parlamentem a s radou se nám to jistě podaří. Koncem tohoto měsíce komise zveřejní doporučení, v kterém upřesní obsah sdělení, které přijmeme v září zvláště co se týče terorismu. V bezprostřední budoucnosti a na pozadí platformy Two Businesses v dubnu 2018 komise připravuje velký balíček aktivit, jež smyslem bude postupovat proti nekalé soutěži ve vztazích mezi podniky, které prodávají produkty a zboží Eh, díky platformě online a také ve prospěch inovací v EU. A teď z jiného soudku. Dovolte mi, abych rychle přešla na otázku umělé inteligence. My vám děkujeme za to, že jste zahájili diskusy zde na úrovni parlamentu ohledně eh, algoritmů v této oblasti a jsme odhodláni navázat na iniciativu vašeho výboru a vypracovat projekt ohledně povědomí v této tematice. Tento projekt bude také inspirovat politické myšlenky střednědobého charakteru. Budeme se snažit nějakým způsobem definovat možnosti veřejných zásahů. Eh, bude zde snaha vytvořit vědeckou radu vysoké kvality a také podpořit diskusy ohledně společenských zájmů a našich hodnot. A v tom balíčku těch jarních iniciativ bychom neměli zapomenout na velice důležitý sektor pro občany, a to je zdravotnictví. Digitální transformace zdravotnictví se strukturálně opírá o sběr a zpracování dat v oblasti zdraví. Nyní připravujeme sdělení na toto téma a naším cílem je zajistit občanům přeshraniční přístup k jejich vlastním zdravotním údajům. Také je možné zajistit určitý vývoj jejich participace na správě vlastního zdraví, což samozřejmě bude mít také odezvu z hlediska celkového statutu zdraví populace. Takže vidíte, že máme mnoho nástrojů. Ale já jsem optimista. Myslím si, že se nám podaří dospět k těm nejlepším možným výsledkům ve prospěch občanů a podniků. Děkuji. Vážená paní komisařko, srdečně vám děkuji. A dovolte mi, abych eh, vám poděkovala za vaše osobní nasazení z hlediska pokroku v oblasti digitálního trhu. A nyní předám slovo koordinátorům. Andrea Šváb za EPP bude hovořit jako první. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. S velkým zájmem jsme poslouchali vaše vystoupení a zvláště nás zajímá to, co tady zazní v Dubnu, protože já se domnívám, že otázka regulace platformy je důležitým tématem. Je to významné také pro náš výbor a již nyní vám mohu říci, že jsme odhodláni se na to soustředit a v podstatě prosadit tento návrh ještě do konce tohoto legislativního období. A s pomocí kolegů, kteří se zabývají například volným oběhem dát, Koreza Bild a kolegou Danty, společně se budeme snažit poté, co jsme uzavřeli geoblocking, budeme se snažit dospět do závěrečného řešení digitálního trhu. Co se týče platformy, tak tady si dovolím poukázat na to, že zde musíme se zasadit za větší roli spotřebitelů v tomto návrhu protože jedná se o regulaci jednotného trhu. Ale nesmíme podceňovat význam spotřebitelů, protože zažíváme celou řadu platform, které jsou využívány spotřebiteli. Dochází k určitým posunům, které v podstatě škodí inovaci a snižují možnost výběru. Já si myslím, že v tom nejlepším slova smyslu musíme se zasazovat za sociální tržní ekonomiku. To znamená, musíme se snažit zde zavést digitální trh, ale nesmíme podporovat jakousi oligostrukturu. Eh, musíme se snažit o to, aby ty eh, dobré myšlenky se prosadily na tomto digitálním trhu a abychom zajistili tu hm, různost na tomto trhu v Evropské unii. A myslím si, že to je zájem nejenom EPP, ale celého našeho výboru. Myslím si, že je v našem zájmu, abychom dokončili tento návrh do konce tohoto legislativního výboru, takže jsme velmi napětí ohledně toho, co se zde objeví v Dubnu. Děkuji, Andreasi, a nyní dávám slovo Nikola Dante za SAD. Vážená paní předsedkyně, eh, děkuji paní komisařko za vaši přesnost a za aktivity, které provádíte. Nejsou to formální díky. My jsme svědky toho, že jste opravdu výrazně vystupovala a že jste již přijala celou řadu iniciativ eh, v této oblasti. Já bych se chtěl soustředit na některé konkrétní oblasti. Kybernetická bezpečnost. Jistě víte, jaké je stanovisko parlamentu k této tematice. My víme, že ty problémy jsou spíše na úrovni rady, protože je celá řada členských států, které nechtějí dospět k celoevropskému obranému systému v této oblasti. A chtěl bych se vás zeptat, jaké aktivity hodláte rozvíjet proto, abyste dospěli k skutečnému evropskému systému, kde by komise mohla kontrolovat jednotlivé aktivity certifikace na úrovni členských států, tak abychom se vyhnuli tomu, co se stalo například z hlediska homologace automobilů, kde ta kontrola byla eh, nedostatečná. Takže nehovoříme pouze o konkrétních produktech, ale o celých sítích a o rizikovosti a selhávání. Víte, že slabý článek, který selže, má dopad na všechny členy dané sítě. A z tohoto hlediska musíme pracovat a rychle předložit naše připomínky. V každém případě vězte, že se můžete spolehnout na loajální přístup Evropského parlamentu. A co se týče fake news, o co tady jde v této oblasti? Jde o demokratický systém. Když se podíváme na to, co se zde děje kolem těchto fake news, tak to jsou informace, které jsou zaměřeny, které mají určitou orientaci. A všechny tyto falešné zprávy mají za cíl bojovat proti institucím Evropské unie. Takže je to zásadně důležité nejenom z hlediska politiky každého členského státu, ale je to určující také z hlediska naší schopnosti zajistit větší demokratickou bezpečnost na úrovni demokratických institucí. Takže Eh, velice napětě očekáváme toto sdělení a legislativní aktivity na úrovni Evropského parlamentu budou velmi důležité. Takže očekáváme také od vás, od ostatních institucí, že budou sehrávat důležitou roli. Co se týče platform, o tom jste hovořila dlouze a souhlasím s tím, co řekl náš kolega Šváb. Očekáváme netrpělivě vaše návrhy. Koncem dubna pravděpodobně eh, zveřejníte tyto návrhy a to bude opravdu ten nejzaší možný okamžik, protože je to naléhavá záležitost a čekáme tedy na vaše eh, odpovědi a reakce v této oblasti. A na závěr dovolte mi, abych eh, učinil jakési menší hodnocení ohledně toho, co dělal pan Moskovici z hlediska web daní. Já myslím, že bychom se měli zabývat touto záležitostí. Samozřejmě nemůžeme čekat na to, až se dohodnou všechny země mezi sebou. Ta doba je omezená. A víte, že ty giganti eh, z toho webu musí platit daně a musí dodržovat pravidla eh, v porovnání s dalšími operátory. Děkuji. A nyní budou hovořit kolegové. Maria Grapíny za SAD má slovo. Budeme muset se postarat o opravu mikrofonu a prosím. Děkuji, paní komisařko. My eh, vám přejeme mnoho úspěchů, mnoho štěstí v jednání s radou. Vaše země teď předsedá radě a e, toto jsou velice důležité iniciativy, které chcete dokončit během vašeho i našeho mandátu. Takže já zmíním jenom dvě věci. Jsem stínová zpravodajka pro kybernetickou bezpečnost. Včera jsme se sešli se stínovými zpravodaji a příští týden 27. máme další setkání a opravdu bychom chtěli tento návrh stanoviska podpořit protože všichni víme, že kybernetické útoky e, jsou na vzestupu a proti něm musíme bojovat. A my vás podporujeme, všichni zpravodajové a stínoví zpravodajové stojí za vámi. Co se týče uh, fake news a ilegálního obsahu, musím říct, že já nevím, jestli naleznete řešení. Jsem realistka. Je to opravdu citlivá věc. Na jedné straně chceme mít svobodu slova, to je právo občanů, ale když já říkám lidem, že máme usnesení v parlamentu o fake news, tak se mě někteří občané ptali, a jak to poznáte? Jak poznáte zdroj těch falešných zpráv a co s tím chcete dělat? Samozřejmě můžeme uvažovat o různých opatřeních, ale odborníci mi říkali, že to bude velice těžké nalézt zdroj, takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte, protože eh, falešné zprávy eh, mají destrukční vliv na eh, mohou tedy poškodit firmy, rodiny, veřejné mínění. názory lidí, třeba podporují euroskepsy. A, takže já vám moc děkuji eh, za to, že říkáte, že 7. března budete mít eh, zvláštní poselství pro ženy podnikatelky v Evropě, protože 7. března, 8. března jeden žen a takže je vhodné, že máte pro ně zvláštní poselství. Také ta podnikatelská platforma je velmi důležitá, protože prodeje online zůstávají nadále problematické. My bychom chtěli podpořit přeshraniční prodej a online prodej, ale potřebujeme, aby měli eh, spotřebitelé jistotu. Děkuji a nyní má slovo Líza Jakoncáry z SAD. Kiitoksia, arvoisa komis. Děkuji. Vážená paní komisařko, co jste řekla, je vynikající ohledně tohoto programu jednotlivých aktivit. A to jsou body, které, po kterých jsme volali už další dobu. Například B2B, to je velice významná záležitost, to je důležitý bod. A To se mělo objevit v lednu, teď se to opět posunulo. Nicméně my už nemáme vůbec tolik času z důvodu voleb. A proč se tedy toto takto spozdilo? Je to velmi důležitá problematika. Já doufám, že parlament bude vůbec mít ještě možnost se řádně tím zabývat. Principiálně eh, Tady existují velké digitální rozdíly a těchto rozdílů se využívá. A proto musíme jaksi bedlivě dávat pozor na ochranu spotřebitelů a musíme se zaměřit na malé a střední podniky. V Evropě Amazon a Google poškozují malé a střední podniky v Evropě a tady je nutné je povolat k odpovědnosti. Existují body a problémy, které nejsou příliš jasné pro spotřebitele. Spotřebitelé nevědí, kdo za co je odpovědný v, té, v tom dodavatelském řetězci. A to platí také pro obsahy, pro výrobce obsahů. Tady spotřebitelé nevědí, jakým způsobem je zde rozložená odpovědnost. Také je obtížné pochopit, jakým způsobem by tento stav měl pokračovat a jakým způsobem budou fungovat kontrakty v budoucnosti. Apple nebo Google nejednají eh, s představiteli eh, Evropské unie ohledně smluv. Odkazují se na svoje konkrétní dohody a mm, chtějí, aby to tak zůstalo, aby to bylo akceptováno. To je tedy bod, kterým se musíme výrazně zabývat v Evropském parlamentu. A další bod kterému bych si dovolila položit otázku, se týká iniciativy našeho výboru. Byla to otázka algoritmů. Jakým způsobem by bylo možné nasadit tyto algoritmy ve větším objemu? Je to také otázka veřejných zakázek když si uvědomíme, že bohužel u těch veřejných zakázek rozhoduje většinou cena a nikoli sociální nebo inovační faktory. Možná, že bychom mohli uvažovat o určitém algoritmu, který by zajistil, aby eh, tyto smluvní podmínky byly jasně eh, vysvětleny. A Evropský parlament má nyní pilotní projekt ohledně algoritmu. Jistě o tom víte něco a možná, že byste mohla na to zareagovat a říct si nám něco ohledně vyhodnocení dopadů. Myslíte si, že tyto výsledky eh, té dopadové studie by mohly být využity z hlediska B2B? B2B. Děkuji. Chtěla bych vám tedy poděkovat za náš výbor. V každém případě eh, děkuji, paní komisařko, za vaši práci. Děkuji a já ještě dám slovo kolegům do druhého kola otázek, ale chci nejprve dát příležitost paní komisařce, aby odpověděla. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto první sadu otázek a děkuji za ta povzbudivá slova ve prospěch dokončení této práce. Je to pro nás také velmi důležité. Musíme dosáhnout toho cíle do konce tohoto legislativního období. A já přejdu hned na ty konkrétní otázky. Samozřejmě otázka platform, to je otázka, která je v centru našeho zájmu a možná skombinuje nyní některé otázky dohromady. Jak už jsem řekla, pro nás je nesmírně důležité na jedné straně zohlednit dopadové studie. Ano, pro nás je to vždy důležité. A proto reaguji na tuto otázku. My nemáme spoždění. Ten přibližný harmonogram byl koncem roku 2017, ale my jsme se snažili důkladně dokončit tyto dopadové studie a zohlednit některé výsledky. Když hovoříme o B2B, tak bylo to tady zdůrazněno. My musíme dávat pozor na to, aby, když navrhujeme pravidla, většinou pro ty velké podniky, tak aby to nevygenerovalo neúnosnou zátěž, která by vlastně znemožňovala inovace u těch menších podniků. Takže eh, tuto otázku nesmíme ztrácet ze zřetelé eh, otázku těch malých podniků. Já samozřejmě vsázím na vlastně naše přebornictví budoucnosti. Zatím máme jenom 4% těchto platform, ale musíme se snažit vytvořit takový rámce, eh, takový rámec, kde by i ty malé podniky mohly vyrůst. A ještě bych vás chtěla upozornit na určitý nový faktor. My pracujeme na té myšlence, že bychom měli Evropskou observatoř platform. To znamená observatoř, která by nám poskytovala fakta ohledně nekalé soutěže, ohledně věcí, které by ukazovaly, že se nedodržují pravidla. To znamená, že bychom měli tento prostředek pro to, abychom spolupracovali a společně s parlamentem rozhodli o dalších akcích. Takže neměli bychom blokovat inovační nápady. To je velmi důležité. A teď kybernetická bezpečnost. Pane Danty, naprosto s vámi souhlasím. V současnosti musíme dávat pozor na to, aby jednak ten mechanismus, který jsme navrhli Blueprints, to znamená ten koordinační evropský mechanismus v případě údoku, byl provozu schopný v jednotlivých členských státech a institucích. Je opravdu na čase, abychom vyvodili poučení z toho, co se nám stalo eh, před rokem a půl. To znamená, že musíme spolupracovat s členskými státy. Některé aspekty jsou velmi praktické. Například my chceme mít tento koordinační mechanismus, ale zároveň bychom neměli zapomínat na směrnici MIS. To byla směrnice, která e, poukazuje na to, že ty e, centra pro reaktivitu by měly fungovat non-stop. A to ještě nefunguje v některých členských státech. Já nestrácím ze zřetele tyto body, mám kontakty s některými členskými státy a máte naprosto pravdu, nesmíme už ztrácet čas a musíme postupovat rychleji. A co se týče prostředků na kontrolu certifikačních činností, to je velmi choulostivá a obtížná otázka. Ale chtěla bych vás upozornit na to, že v našem návrhu jsme certifikaci opřeli o dobrovolný princip. A z toho vycházím. My jsme nechali jaksi otevřená dvířka pro závazné postupy. A nyní očekáváme od podniků jednotlivých členských států, aby nám naznačili, jaký typ certifikace by měl být závazný. To znamená, my z toho vyvodíme, kam bychom měli upřít kontrolu. Co se týče zbývajících aspektů, tak máme zde agenturu ENISA. Tato agentura by měla být nad tím, aby od začátku všechny zúčastněné strany byly zataženy do konzultace a aby bylo také vysvětleno, jakým způsobem by to mělo být uplatňováno. A ještě bych chtěla poukázat na další faktor. Agentura ENISA by nyní jednou ročně mohla simulovat útok ne jednou za dva roky, ale jednou za rok nyní. A tato simulace je možná také další cesta, kterou bychom se měli zabývat jako naléhavým řešením. Ale budu sledovat tuto otázku, je to velmi choulostivá otázka, obtížná otázka. A ještě bych k tomu chtěla dodat, že bychom měli i dále diskutovat s členskými státy, tak abychom jaksi odstranili to nedorozumění, eh, které mohlo vzniknout. V rámci certifikace my nechceme rušit vnitrozemské certifikační postupy, ale mm, bylo by vhodné mít evropský certifikační postup, který se bude opírat o mezinárodní standardy, které již existují. A zároveň bychom neměli zapomínat na to, že musíme také ukázat občanům, že je tady určitá úroveň bezpečnosti výrobku, které nakupují a zároveň bychom měli snížit administrativní a finanční zátěž podniků. Takže společná certifikace by měla přinést toto usnadnění. Víte, že ta cena certifikace se obrovským způsobem liší od 50 eh, eur do 400 tisíc eur, takže nemluvíme vždy o stejném principu. Takže jsem přesvědčená, že nyní musíme pokračovat, musíme prosazovat tyto myšlenky a diskutovat velice intenzivně s členskými státy a často odstraňovat určitá nedorozumění. A teď bych eh, pohovořila poněkud déle o fake news. Možná jsem neměla příležitost eh, se s vámi podělit o vícero informací na toto téma. V tomto okamžiku je to téma, eh, kde se velice angažuji. Ještě dopoledne jsem hovořila s digitální meziskupinou také jsem hovořila s jednotlivými zástupci členských států. Jaká je situace? 13. listopadu jsem zahájila veřejnou konzultaci. Ta lhůta je až do 23. února, to znamená do pátku. Je to pro mě velmi důležité. A budeme dávat pozor na to, aby v této veřejné konzultaci byly otázky, které by nejenom byly určeny občanům, ale které by také mohly být eh, jaksi řešeny experty. Dále je tady eh, skupina na vysoké úrovni, my eh, na expertní úrovni dostali jsme 350 kandidatur, vybrali jsme 39. 7. února jsme měli druhé zasedání a teď v pátek bude mít tato skupina třetí zasedání. Já osobně se této skupiny expertů účastním. A co se týče práce této expertní skupiny, tak co jsme udělali? E, my jsme ji rozdělili do několik pracovních skupin. A to bylo velmi důležité pro mě už ze začátku. Chtěla jsem, aby to bylo inkluzivní, aby tam byly zúčastněné všechny zúčastněné strany. Takže máme pracovní skupinu, která se zabývá definicí. A musím vám říci, že to je skupina, kde ty diskuze jsou jaksi nejvíce vzrušené. Eh, dále máme pracovní skupinu ohledně platform a sociálních sítí a pak máme pracovní skupinu, která se zabývá psaným tiskem, rozhlasem, máme dále občanskou společnost, máme tam představitele univerzit a také novináře. Takže tyto pracovní skupiny pokračují ve své práci a někdy je překvapivé vidět, jakým způsobem se zde diskutuje ohledně platform a ohledně psaného tisku. 15. března bych od nich měla dostat zprávu. Ta zpráva bude zveřejněna. 25. Eh, dubna budeme mít naše sdělení, takže spoléhám se na Evropský parlament, že bude možné prodiskutovat tuto zprávu, budeme mít čas. V té zprávě se zabýváme třemi dimenzemi definicí, to je velmi důležité dále pro stanovení těch osvědčených postupů. Musíme také přesně říci, jaké jsou tady obavy. A třetí věc, snaha vytipovat společná opatření. Já myslím, že to je ten cíl, který bychom neměli ztrácet ze zřetele. Musíme mít odvahu identifikovat společný evropský postup. Fake news stejně jako kybernetické útoky neznají hranice. A politická dimenze a budoucí evropské volby jsou velmi důležité a i to bude bráno v potaz. Jsou tady čtyři klíčové faktory. Inkluzivita, to jsem řekla, transparentnost, pro mě je to velmi důležité. Měli bychom vědět více ohledně mechanismu distribuce, ohledně finančních toků, které jsou vygenerovány. A druhá věc, to je důvěryhodnost informací. To znamená, budeme posilovat prověřování těchto faktů. To znamená, chceme dát občanům k dispozici nástroje, které by jim umožnily identifikovat zdroje informací. A pak diverzita informací, různorodost informací a inkluzivita. To je proces, který by mohl být vyřešen, pokud budeme všichni pracovat společně. Dále tady je také eurobarometr. I to je důležité, abychom věděli, do jaké míry občané zde vnímají některé důležité body. A poslední sdělení ohledně fake news. Já jsem řekla expertům, co chci. Chci nové věci a konkrétní věci. My už jsme zažili tolik zpráv na toto téma tak bych si nyní přála, aby se objevila velice krátkodobá řešení. My musíme reagovat velmi rychle a dlouhodobá opatření. Existují příklady, například výchova z hlediska mediálního vzdělání. To je dlouhodobý cíl, na tom bychom měli všichni pracovat, ale zároveň potřebujeme opatření, která by byla krátkodobější a která by umožnila ne nějakým způsobem zcela odstranit tento fenomen. To se nám nikdy nepodaří a ani občané na to nebudou jaksi sázet. Ale musíme svým způsobem rozředit tento fenomen a poskytovat kvalitní informace a alternativy. A poslední bod, ten se týká digitálních daní. Ano, po dobu několika týdnů e, skutečně e, jsem v kontaktu s panem Pierre Moskovisy. doufám, že je to dobrá zpráva. V každém případě pro můj tým je eh, velmi dobré, že jsme takto začali spolupracovat a v březnu budeme mít návrh. My víme, jaké potíže tady jsou z hlediska identifikace místa, kde ta hodnota je vytvořena. Ale teď máme i celou řadu údajů díky novým technologiím, které nám umožní pokročit ale velice tedy eh, intenzivně se nyní zabýváme tímto tématem a rozhodnutí bude přijato v bezprostřední budoucnosti podle mého názoru. A poslední slovo ohledně algoritmu. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že vytvořil pilotní projekt. Bude pokračovat ještě roku 2018. To je věc, která nás také trochu znepokojuje, protože proto, abychom my mohli navrhnout algoritmy, tak je musíme dobře znát a my je neznáme dostatečně, takže toto práce bude pokračovat a samozřejmě, že budu informovat parlament, pokud to bude nezbytné, jaký pokrok tady byl učiněn. Takže tím bych skončila. Zaslechla jsem slovo ženy v nových technologiích tak bych chtěla říci, že mi to velmi leží na srdci a v blízké budoucnosti tady rozvinu strategii, abych posílila místo žen v nových technologiích. Protože poprvé máme od roku 2013 údaje na toto téma a ty výsledky jsou spíše negativní. Nezaznamenáváme tady nějaký nárůst, jsme svědky snižování, takže je nutné tady rozvinout cílenější aktivity a e, jistě se s vámi také budu e, e, diskutovat o další iniciativě, která se rozvine příští týden. Musím říci, že budu jediná vlastně žena mezi sedmi panelisty ten příští týden, takže my musíme nyní vyslat jasnější signál, na adresu organizátorů. Samozřejmě, že je to kvalita, kompetence, která musí zde být brána v potaz, ale myslím si, že eh, bych ráda všechny ty skvělé ženy v digitální oblasti také našla tady na této platformě. Děkuji, paní komisařko, za tyto jasné a vyčerpávající odpovědi na otázky, které jsou důležité pro občany a já bych vám chtěla zvláště poblahopřát také eh, k té kampani No Woman, No Panel, o které jste hovořila. A nyní se obracím na kolegy a e, eh, Martela Lockergaard má slovo. Thank you, Děkuji. A děkuji také paní komisařce za to, že se mezi nás dostavila. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, takže je Možné, že eh, se budete muset opakovat, až budete odpovídat na moji otázku. Děkuji tedy ještě jednou za to, že to berete tak vážně. Obavíme z naší vlastní práce, že fake news je velký problém. A když mluvím jménem skupiny Alge, ALDE asi víte, že už máme, že jsme k tomu vydali eh, prohlášení, na kterém už nějakou dobu pracujeme, takže my se opravdu velmi aktivně zabýváme touto otázkou a samozřejmě jsem rád, že vy tak činíte také. Hodně jsme hovořili o iniciativách, je to skvělá práce, kterou odvedla tato expertní skupina. Já si myslím, že moje jediná otázka, která zůstává otevřená teď, když hovoříme o těch velkých platformách, já už nebudu opakovat to, co k tomu řekli kolegové. Tady máte naši plnou podporu, ale jedna z dalších skupin hovořila o takzvaných tradičních médiích, o tisku, o vysílání. A to je také vlastně součástí našeho zájmu. Mohla byste nám tedy říct něco trochu víc? Co chystáte v této oblasti a jak se na to díváte vy? protože potřebujeme také zároveň podporovat tradiční média, tak aby tato měla k dispozici určité nástroje. Já eh, pocházím z Dánska, my máme velice eh, dobrou zkušenost se státními médii, které v tomto ohledu mohou opravdu aktivně pomoci. A já bych tedy rád věděl, co si myslíte vy o tomto tématu. Děkuji. A nyní Roža. Děkuji, paní komisařko Milá Maria. Děkujeme, že jste přišla. Od rána do večera mám pocit, že na, pracuješ na mm, těchto tématech. Dnes opravdu mám pocit, že ale se soustředíme hlavně na fake news a připadá mi, že je to opravdu téma dominantní. protože začíná to vlastně ovládat politické proudy v Evropě, jak říkal Nikola Danti. Většina těchto falešných zpráv jsou proti Evropě, proti našemu společenství a to je opravdu eh, další motivace, proč toto téma brát opravdu vážně. A moc mě těší, že v komisi je tato skupina expertů a eh, slyším, že 15. března bude vydaná zpráva. My máme pracovní skupinu pro jednotný digitální trh a budeme mít schůzi 19. března odpoledne a možná by to byla příležitost, aby paní komisařka přišla a eventuálně mm, tam přednesla prezentaci. Ty schůze jsou zajímavé a praktické. Děkuji, že jste přete zmínila geoblocking. My jsme podepsali ten dokument s radou ještě teď v únoru nedávno. A chtěla jsem upozornit na to, že tak jak všichni víme, komise i Evropský parlament chtěli tam doplnit i neaudiovizuální obsah, případně diskutovat o audiovizuálním, což nešlo, protože s tím nesouhlasila rada. Ale za dva roky dojde k přeskumu. A já jsem chtěla avízovat a požádat vás, jestli byste mohla opravdu sledovat zblízka vývoj, proto abychom za ty dva roky mohli udělat opravdu dobrý přeskum. Bude to těžká práce. A jsem si jistá, že je potřeba se začít připravovat hned teď. Bude to velmi náročné, a minimálně stejně důležité a očekávané ze strany e, evropských občanů. Děkuji. Děkuji, Růžo. A teď promluvím sama za sebe. Za prvé vám chci moc poděkovat za podporu jako e, Eh, zpravodajka pro volný pohyb osobních dat, tak vám děkuji za skvělou spolupráci s komisí. Eh, svoji zprávu budu prezentovat příští týden. Máme velice široký konsenzus, ehm, postupujeme rychle, ehm, kontaktovali jsme bulharské předsednictví a chceme zahájit jednání s nimi někdy do léta díky, že eh, zmiňujete omezování výjimek a, a, a připomínáte princip přiměřenosti, co se týče veřejné bezpečnosti ze strany členských států, přístup samoregulace, eh, přenositelnost a dodržování GDPR, co se týče osobních dat eh, s tím, že GDPR a volný pohyb osobních dat se doplňují. My se pokusíme uh, Ehm, všechny tyto věci více vyjasnit a ujistit se, že vytvoříme nařízení, které bude jednoduché, jasné a použitelné. Já řeknu teď pár slov k probíhajícím trialogům. Bohužel mám velké obavy, co se týče nařízení e-privacy, kdy v tuto chvíli se mi zdá, že v textu, který odhlasoval parlament, je nerovnováha co se týče velice důležité otázky ochrany osobních dat a soukromí, na tom jsme se dohodli, ale nerovnováha v oblasti inovací, startupů, um, ekonomiky, technologického a digitálního pokroku a já z toho mám veliké obavy, že velice striktní právní základ um, o cookies a všem ty nejasné souvislosti s GDPR a to bych mohla vyjmenovávat dál, přesně víte, o čem mluvím, že to bude mít velmi negativní dopad, pokud ten text zůstane, jaký je, tak to bude špatné pro digitální jednotný trh a digitální ekonomiku. A já doufám, že budete chtít vystoupit a vrátit rovnováhu do tohoto nařízení ehm, důležitém pro eh, konkurenceschopnost Evropy do budoucna. A co se týče ilegálního obsahu, já se věnuji hlavně otázce ochrany dětí a mládeže eh, online. Teď máme trialog o, individuál, o, o audiovizuálních službách. Hm, a jsou tu dvě věci, které vyvolávají moje obavy. Dali jsme tam předlož pozměňovací návrhy, které neprošly. To se týkalo přehnaného násilí a druhá věc se týkala zranitelných spotřebitelů. A my jsme výbor pro taky ochranu spotřebitelů, čili přímá agrese nebo jaksi agresivní reklama v oblasti vysoko, vysoce sladkých a vysoce tučných produktů nad rámec eh, toho času, který je považovaný za citlivý, ale zvlášť třeba u televize na vyžádání jako Netflix a podobně, tam je to daleko náročnější a tak by ráda eh, viděla eh, vaše kroky v této významné oblasti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Lockergarde, děkuji mnohokrát za podporu a za tu společnou práci ohledně fake news. Budeme pokračovat tímto směrem. Oprávněně jste se zmínil o tradičních médiích. Samozřejmě to nestrácíme ze zřetele. Já bych tady diferencovala. Jednak tady máme legislativní iniciativu a nelegislativní iniciativu. Ale pak je tady také úloha členských států a to musíme po každé připomínat. Jedná se o sdílenou odpovědnost za média, ale i média zde musí sehrávat svoji roli. A co se týče legislativní iniciativy, tak víte, že se nyní diskutuje o těchto iniciativách. Je to článek 11, copyright, eh, nakladatelství, dále směrnice na toto téma se také projednává, protože musíme lépe zohledňovat novou realitu digitálního trhu. Máme také svoje legislativní projekty. I parlament měl tři pilotní projekty. Myslím, že to bylo 2,2 miliony eur, které byly na to alokovány. A cílem bylo podporovat investigativní novináře, to znamená, chceme tak šířit osvědčené postupy. Už jsme o tom dnes dopoledne hovořili. Existují některé eh, novinářské školy, kde příprava není na té dobré úrovni, a zvláště z hlediska nových technologií. Cílem je také podporovat, a to je důležité, některé konkrétní novináře, kteří používají jazyky menšin. I to je aspekt, který jsme vzali v potaz. Takže to jsou naše odpovědi. Samozřejmě na to nezapomínáme z hlediska té skupiny na vysoké úrovni. Já sama jsem vám řekla, že už jsem se účastnila takové diskuze mezi tradičními médii a sociálními sítěmi. Nebylo by dobré, aby tady vznikl dojem, že je tady mm, jakási nucená společná regulace, protože to by vyvolalo mnoho polemik, ale jde o to, aby tady eh, byla stejná pravidla a abychom se podělili o tuto odpovědnost. Paní Ternan, děkuji za podporu eh, v oblasti boji, boje proti fake news. Máte naprosto pravdu, nesmíme ztrácet ze zřetele v politickou dimenzi, proto hovořím o celoevropské dimenzi, protože fake news na nás útočí z hlediska toho, co je nám nejdražší, to znamená z hlediska hodnot a principů a to může mít ještě negativnější dopad na naši společnost. E, prověřím, zda je možné, aby se to konalo 19. března, ale říkám, jakmile tu zprávu zveřejníme, Budeme s vámi v kontaktu a budeme diskutovat ohledně stanoviska parlamentu. A geoblocking, tady s vámi naprosto souhlasím a i to nebudu ztrácet ze zřetele. Vím, že to bylo obtížné jednání, vím, co to stálo ty jednotlivé zúčastněné strany, takže eh, pokusíme se získat maximální počet informací z hlediska této revize, tak, aby to opravdu bylo ku prospěchu občanů, protože Velkou zásluhou vaší zprávy je, že to přináší konkrétní aspekty pro občany, tak aby si dokázali představit ten digitální trh, o kterém my všichni víme, že je důležitý, ale potřebujeme konkrétnější aspekty. Paní zpravodajko, co se týče neosobních dat a jejich svobodného oběhu, chtěla bych vám poděkovat za vaši práci o to více že e, skutečně se jedná o vysoce kvalitní přístup a je to velice povzbudivé pro nás. Vy jste řekla, ano, máme tady GDPR na jedné straně, svobodný objekt neosobních dat. A skutečně e, není tady důvod, abychom toto jaksi ne uvolnili ve prospěch našich startupů, našich podniků. A co se týče e-privacy, tady s vámi naprosto e, souhlasím, neměli bychom jaksi narušit rovnováhu Děkuji Evropskému parlamentu za jeho přístup. Já budu spolupracovat s, bulharskou před, s bulharským předsednictvím. Bulharské předsednictví má velkou ambici, chtěl by eh, hlavní přístup eh, už řešit na úrovni rady. Bylo by dobré, kdyby rada mohla začít diskusy ohledně tohoto návrhu. Musíme připravit odpovědi, musíme se snažit najít kompromisy, ale zároveň musíme vědět, jaké jsou tady konkrétní potřeby, kterými se musíme zabývat. A kdybych měla ocitovat iniciativu, kterou jsme učinili s paní místopředsedkyní, s paní komisařkou Jorovou, tak musím říct, že už jsme schromáždili ty nejvýznamnější platformy a nejvýznamnější zúčastněné strany. Diskutovali jsme s nimi, je tam spousta nedorozumění, musíme tady šířit osvětu, musíme vyjasnit některé věci a je tady také potřeba přijímat nové nápady, ať už jsou to browsery nebo gatekeeper, Prostě potřebujeme tyto nové myšlenky, to se snažím protlačit, takže neváhejte. Pokud někdo nesouhlasí, musí vysvětlit proč, tak, aby bylo možné zahájit diskusi. A poslední otázka ohledně audiovizuální směrnice. Já osobně se účastním trialogu. Příští pondělí budeme mít šesté nebo sedmé zasedání. Sedmé, aha šesté už proběhlo, budeme tam řešit otázku ochrany dětí, to je zásadně důležité pro nás a máte naprosto pravdu. Musíme dávat pozor na to, aby osobní data byla chráněna. Musíme dávat pozor, protože ty negativní dopady, jako vlastně zveřejňování některých těchto informací je nebezpečné, musíme chránit děti, takže tady je vstřícná atmosféra a budeme v tom pokračovat a je to součástí těch cílů, které bych chtěla dokončit do června 2018. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Tento potlesk, myslím, hovoří sám za sebe. My jsme velice spokojeni s tou vynikající spoluprací a s konstruktivním dialogem a děkujeme také, že jste odpověděla na všechny naše otázky a tím končí náš struktura, strukturovaný dialog s paní komisařkou a také naše zasedání. Příští zasedání bude ve středu 21. 20. března v 9.